Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va y aller. Vážení kolegové, dobrý den. Začneme. On peut y aller Ah bah oui, discipline. Tak můžeme začít. <laughs> Bonjour tout le monde, j'espère que... Dobrý den všem, doufám, že jste měli hezký víkend a trochu se oteplilo, tak to je příjemné. Pořad jednání tedy můžeme schválit, pokud nejsou žádné námitky. Zápis eh, z 23. a 23. také můžeme schválit, pokud nejsou žádné námitky. Nejsou. Sdělení předsedkyně nejsou. A hned tedy se pustíme Pan Wim van den Kamp. Klein puntje aan de... Paní předsedkyně, mám tady určitou poznámku k pořadu jednání. Rád bych tam přidal jeden bod. Včera Mám pocit, že jste měla 39. narozeniny a jménem výboru pro dopravu a cestovní ruch bych vám rád popřál vše nejlepší. Zpívat nebudu, za to odpovídá výbor pro kulturu. Ale přeji vám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Bylo to vaše 40. narozeniny. Merci, chère commission de... Děkuji vám. Děkuji, že jste připomněli celému výboru mé narozeniny. Ale jsem pořád ještě mladší než pan Macron, takže ještě nejsem čtyřicátnice, tak to ujde. Takže budeme pokračovat. Ještě jednou děkuji za přání. Prostě čas běží. Takže začneme prvním bodem. To je eh, komise představí regulativní postup s kontrolou týkající se psychologického a zdravotního posuzování letové posádky. Komise nám předala tedy toto opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou ještě předtím, než začne zkoumání, tak aby parlament mohl vykonat své právo na informaci. Komise ještě může svůj text pozměnit, to chci připomenout. Doufám, že dnešní diskuse tedy přispěje k tomu, že toto téma eh, bude obsahovat i další pozitivní aspekty týkající se psychologického a zdravotního posuzování letové posádky. Komise tedy přednese svou prezentaci a potom zahájím diskusy a teď hned eh, ještě pan, pan Lukin Joakin je zde, takže mu dávám slovo a Eh, seznámí nás tedy se všemi potřebnými informacemi. Prosím, máte slovo. Thank you and good afternoon. I'm here with my colleagues Klaus Privan. Děkuji, já jsem tady se svými kolegy z komise a z EASA, abych prezentoval tento text. In March 2015. Navazuje tedy na situaci, kdy vlastně eh, došlo k nehodě letu Germanwings a na základě toho později bylo formulováno 11 bezpečnostních doporučení, včetně eh, proto, že zdravotníci by měli eh, informovat o zdraví, které může mít vliv na veřejnou bezpečnost. Komise požádala EASA, aby mm, zahájili šetřování. Tato mm, ta se skládá ze 14 zástupců aerolinek, lékařů a zástupců DG MOVE a dalších expertů. Prezentovala konečnou zprávu v červenci 2015, kde bylo šest doporučení. Většina z nich již byla ve stanovisku eh, E ESA 09-2016. Navrhované změny. Lékařská prohlídka, lékařské certifikáty, včetně screeningu na drogy a alkohol, e, hodnocení duševního hlaví. E, naši examinátoři budou informovat kompetentní orgány, co se týče neúplných lékařských hodnocení a předcházet tak s pokusům o podvody. Eh, implementace nařízení, které by to mělo implementovat, které bude vycházet z těchto doporučení, stoupí v platnost v roce 2018. Já, eh, jde o implementaci dvou zbývajících doporučení. Jedna se týká povinných testů na drogy a alkohol a e, inicializace Ehm, hodnocení po incidentu nebo po pozitivním výsledku testu. Druhé doporučení eh, podpora pilotů a reporting, které by souviselo s řízením bezpečnosti v rámci prostředí, které by nebylo punitivní a zdůrazně bylo by kulturní principy. Abychom eh, implementovali doporučení, tak bylo přijato mm, dokument. Eh, všechny pozměňovací návrhy byly projednány během workshopu se všemi aktéry od prosince 2015 do léta 2016. Výsledný legislativní návrh je založen na stanovisku 14.20.16 EASA, kterým aktualizuje eh, nařízení 965 2012. Jsou tam mm, doporučení týkající se zdravotního stavu posádky, jak navrhla EASA v prosinci 2016. Pak to bylo prezentováno, diskutováno no, během čtyř zasedání výboru EASA. Nakonec to bylo přijato v koncenzu po e, únorovém setkání výboru EASA. Ehm, prováděcí nařízení by mělo vstoupit v platnost v létě letošního roku po finalizaci ehm, přeskumního řízení. Ehm, co se týče obsahu, jsou tam navrhované změny implementačních pravidel ROPS, které lze shrnout následujícím způsobem. Jedna. Preventivní opatření, dále provádění psychologického hodnocení posádky před e, zahájením letů. Takže aerolinky budou muset vytvořit systém psychologického posuzování pilotů, který bude muset být proveden před tím jednou, než ten e, pilot bude řídit první komerční let. Dále zajištění přístupu e, k podpůrným programům pro piloty zajistit důvěrnost a e, zajistit možnost část dočasného uvolnění ze služby. Další e, prvky systematické testy na drogy a alkohol u posádky při zaměstnání. To znamená, aerolinky musí testovat piloty a posádku na drogy a alkohol předtím, než e, budou řídit první komerční let. Druhá sada opatření jsou korektivní a follow-up opatření, po, eh, jako jsou testy na alkohol, posádky. Aerolinky budou muset vytvořit systém testování, který bude prováděn v určitém počtu případů. Jednak po závažném incidentu, po nehodě a po mm, v případě rozumného podezření Ehm, a po, při rehabilitaci návratu do práce. Jako doplňkové opatření bude povinné, povinný screening na alkohol, to znamená testování posádky v rámci inspekčních programů pro zajištění další bezpečnostní bariéry. Toto poslední mm, opatření dává možnost ehm, screeningu posádky bude seznam priorit eh, operátorů na základě rizik eh, během eh, náhodných inspekcí. V některých případech tyto testy již se úspěšně provádějí, například leteckou policií v Nizozemí, aby členské státy mohly pokračovat v používání těchto tablovaných struktur, tak ten návrh umožňuje testování na alkohol, posádky, ze strany jiných autorizovaných úředníků mimo mm, program inspekcí. Kromě toho členské státy mají možnost a nikoli povinnost provádět další testování psychoaktivních látek jiných než alkohol. V tom případě členské státy budou um, toto oznamovat um, bezpečnostní agentuře a komisi, abychom se vyhnuli příliš velkému počtu pozměňovacích návrhů technická mm, stanoviska 15, 20, 16, které souvisí s varovným systémem, eh, mm, tak tam bylo ještě přidáno 750 kg. Nebudu zacházet do technických podrobností. Přijetí těchto pravidel finalizuje implementaci doporučení eh, pracovní skupiny German Wings a je to krok vpřed ke zlepšení eh, letecké bezpečnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a za informace a já hned zahajuji diskusi a slovo má Wim van de Kamp. Oude Voorzitter, dank u zeer. Ik vind dit eigenlijk een hele nuttige... Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že je to velice užitečná schůze, užitečné téma v rámci tedy toho regulativního postupu s kontrolou, kde se tedy dozvídáme, co komise dělá ve spolupráci s EASA. To je určitě pozitivní, protože se můžeme seznámit se situací a já jsem komisi vděčný za eh, velice jasnou prezentaci opatření, která byla přijata v souvislosti s tou tragédií ve Francii, kdy zahynulo mnoho německých eh, studentů. Já tady mám pár otázek k tomu tématu. Není mi úplně jasné, eh, zda se hovoří jenom o testech na alkohol nebo i na jiné drogy. Někdy totiž eh, lidé nepopíjejí, ale uh, užívají jiné drogy. Tak by mě zajímalo, zda toto je také eh, pokryto tím plánem eh, na testování, tak jak to komise předpokládá. Za druhé, jak to bude s lidmi trpícími depresí? to, to nemusí být problém související s užíváním drog nebo alkoholu, ale může tady být problém způsobený silnými depresemi. Řeší se to také? Možná eh, v tom eh, celém textu, ale já jsem to tam nikde na první pohled nezahlédl. A moje třetí otázka, paní předsedkyně, ta s tím trochu souvisí. Eh, tato pravidla by měly být součástí souhrných bezpečnostních pravidel, ale při této letecké katastrofě byl problémem vlastně vchod do kokpitu, kdy ty dveře se nedaly otevřít. A mohla by tedy komise vysvětlit, jak se bude řešit tato otázka dveří do kokpitu? Děkuji. Děkuji panu Vim van den Kampovi. Ismail Ertuk. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. I z mé strany eh, chci projevit eh, svá slova díků komisi. Navrhované opatření jsou, myslím, dalším důležitým stavebním kamenem pro to, aby evropská architektura v oblasti bezpečnosti leteckého provozu byla lepší. Obzvláště, a tady to vidím stejně jako kolega Van de Kamp, je důležité, abychom při našich opatřeních my mysleli i na scénáře, ke kterým došlo při tom pádu letadla Wings, abychom takovéto scénáře dokázali v budoucnu jim zabránit. To je důležité jak pro oběti, tak pro jejich rodinné příslušníky. Dále je důležité, abychom tady měli podpůrné programy pro piloty. Piloti, a tady se shodneme, musí mít možnost z zdravotnických či psychologických důvodů e, mít nárok na pomoc, aby se z takovéto životní situace dostali ven, neboť takováto situace pilotů samozřejmě ohrožuje i bezpečnost leteckého provozu. My jako socialistická frakce vyzýváme EASu, aby co možná nejdříve zveřejnila detailní pravidla a hleděla zejména na best practice již stávajících programů. Poslední věc, ta pokud ještě mohu, v této souvislosti bych rád upozornil na evropskou iniciativu EPBSI, European Pilot Supportive Initiative, což je iniciativa, kde již psychologové a piloti spolupracují a snaží se společně vypracovat metody dobré praxe. Děkuji mnohokrát. Děkuji panu Artugovi a nyní paní Meissner. Prosím. Děkuji. Děkuji také za představení komise. Bohužel jsem tady nebyla na celém eh, tom projevu, neboť jsem ještě měla jisté jednání. Vím, jak je to důležité a nejenom s ohledem na pát letadla Turnwings. Je důležité kontrolovat zdravotní stav pilotů. Má první otázka. Měla jsem pocit, že jde zejména o zdravotní stav pilotů, ale tady se zdá, že je do toho zahrnuta celá posádka. Jak si to mám představit? Vždy eh, tady se kontroluje celá posádka, i letušky, eh, hledí se tady na to, co mají psychologické problémy nebo eh, drogy, alkohol. Právě v případě hm, pár letadla Germanwings byly právě psychologické problémy velice důležité. Do jaké míry tedy hm, může má vůbec odhalit, zda takovýto pilot má psychické problémy, či ne. Máme nějaké údaje o tom, jaké látky jsou například eh, zakázané a jaké ne. Jistou roli se hrává i burnout, takže znovu se ptám, jaké látky jsou zakázané, jaké nejsou zakázané jakým způsobem mohou ty kontroly probíhat, aby to bylo v souladu i s ochranou osobních údajů. My chceme, aby lety byly bezpečné, aby už nikdy nemohlo dojít takovéto situaci, jaká byla, jaká byla pár German Wings. To nechceme, ale zároveň si také nepřeje, abychom příliš silně zasahovali do soukromí pilotů a posádky. A co se týká testů na alkohol, co já tak vím, tak piloti tam platí hranice 0 promile, platí to také pro posádku. A jak dlouho to platí? Nebo oni mají někde velice dlouhé z, z té doby, kdy musí být v eh, pohotovosti, stand-by. A ptám se, eh, co se týče ještě žen pilotek, mohou ženy pilotky, pokud jsou těhotné, létat? Eh, já vím, že těch žen v této profesi je méně než mužů, ale existují, tak bych ráda věděla, jak dlouho tedy ještě mohou létat, pokud jsou těhotné. Děkuji. A paní Kilonen, máte slovo, prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, komissiolta kysyisin. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já mám takovou stručnou otázku na komisi, která souvisí právě s tou dramatickou nehodou společnosti Germanwings. Kromě těch opatření, která jste tady představil, uvažovalo se o tom, že by vznikla i další ustanovení nebo přístup, který by bránil takovýmto nehodám. Z technického hlediska například uvažovalo se o nějakých dalších řešeních, eh, zda třeba se nedá dostat do kokpitu i jinudy a podobně. Eh, dále eh, ještě k prevenci takovýchto katastrof a souvisí to vlastně s dopravou obecně, uvažovala komise o tom, že by se takto pokryly i jiné typy dopravy, třeba železniční doprava. E, mám zde tedy na mysli především e, přepravu cestujících. To znamená, že by se nejednalo jenom o letadla, ale také třeba o vlaky, autobusy a podobně. Uvažovalo se i v těchto případech o prevenci obdobných tragédií. Děkuji. Děkuji paní Kilonen. Já jsem také měla pár dotazů, spíše na upřesnění. Hovořil jste o testech na alkohol, které by byly namátkové a mě by zajímalo, jak by se to konkrétně organizovalo. To znamená, že by byla stanovena nějaká maximální míra eh, obsahu alkoholu eh, v krvi, třeba 0,5 gramů na litr. Bude to tak, že každá země si stanoví vlastní limit pro přípustnou mez alkoholu. To je první otázka. Druhá otázka, co si mám představit konkrétně pod psychologickým posouzením? Co to zahrnuje, takovéto psychologické posouzení? Bude se jednat o řadu nějakých eh, standardizovaných eh, eh, celoevropských otázek, které by umožnily vlastně vyloučit lidi s psychickými problémy. Protože to jsou tedy opatření, která musí být velice jasná, abychom si učinili představu, jak se budou vlastně zavádět nějaké normy a budou takové evropské normy a jak to vlastně v praxi všechno bude fungovat. Pan Riké má slovo. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych také poděkovat eh, komisi i agentuře za jejich práci. Opravdu představa že ehm, se ta vlastně práce odehrávala za takových podmínek, za jakých se odehrávala, je opravdu děsivá. Hlavně ten důvod, proč ta práce byla zahájena. Pokud jde o organizaci, za prvé, kdo určí eh, povahu testů. To znamená, při těch testech, kdo určí, jaké psychoaktivní látky se budou testovat. Alkohol dobře, ale pak tady jsou ještě další látky, některá mohou být obsa- některé mohou být obsaženy v léčivech, některé jsou omamné látky, někdo vytvoří nějaký seznam tedy, a ten seznam bude potom povinný, nebo bude eh, možné z něj vybírat. Druhá otázka. Pokud jsem eh, to dobře pochopil, jedná se vlastně o, o uvážení členských členských států. A pokud tady ten postup států bude velice rozdílný, má eh, komise nějakou možnost to kontrolovat a vybízet státy, aby to změnili? Za třetí, kdo v členském státě bude kontrolovat? Jaký orgán? A ten orgán bude také někým kontrolován? Čtvrtá otázka. Navrhuje komise opatření, Eh, to znamená, eh, že když třeba ten test bude pozitivní, tak ten postup potom bude ponechán na letecké společnosti, na členském státě nebo komise navrhuje konkrétní opatření. Předpokládám, že když eh, tedy v nějaký pilot bude mít 2,5 promile, tak je jasné, že tedy se nepustí do kokpitu, ale budou se třeba dělat i testy při opuštění letadla a podobně. A dále eh, lze nějak zajistit, že ty kontroly budou skutečně vyčerpávající, protože bylo řečeno, že ty kontroly budou namátkové, anebo nakonec by se mělo zaručit, že budou kontrolováni všichni v určitém okamžiku, samozřejmě v rozsahu, který bude přijatelný, protože můžu být alkoholik a nikdo na to nepřijde nebo mě třeba nachytají jen tak na mátkově, což ale neznamená, že pijou vždycky. No, prostě abych schrnul ty moje otázky, mám pocit, že mi není jasné, jestli se jedná spíše o seznam osvědčených postupů a pobídek, anebo jestli skutečně eh, to bude specifikováno, jak budou kontroly probíhat, kdo bude kontrolovat ty kontroly a podobně. A poslední otázka u letů, které začínají na evropském letišti, ale není to evropská společnost, bude i tam možnost eh, té namátkové kontroly eh, posádky. Děkuji. Děkuji, pane Rikete. Pan Korma slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Rovněž děkuji EASE a komisi. Mám jeden problém. Piloti jsou v podstatě také řidiči silničních vozidel. A je správné, že pokud někdo ztratil kvůli alkohol a drogám svůj řidičský průkaz, je možná by takovýto člověk, kdo i zadále si nechával svůj pilotní průkaz a mohl dále létat. Je to takto možné, anebo je tam nějaká vzájemná informační povinnost a pokud někdo e, ztratí řidičský průkaz, tak je mu automaticky odejmut i pilotní průkaz? Děkuji. Děkuji a nyní pan Deli. Paní předsedkyně, já mám jenom stručnou otázku. Když mluvíme o testech, na krevní testy například na kontrolu psychoaktivních látek v něčí krvi, může eh, člen posádky odmítnout podrobit se tomuto testu, protože jsou případy mm, mm, v některým pracovním eh, zákonníku eh, práce, tedy že člověk může odmítnout příliš invazivní metodu. Možná je to jiná situace, ale jenom abychom to vyjasnili. Zda je možnost pro pilota odmítnout eh, tyto testy a jaké by byly důsledky toho odmítnutí. Děkuji. Pan Maninesku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud já vím, tak komise společně s EASA připravuje program eh, mm, o nových implementačních a delegovaných pravidel na základě eh, nařízení, které by mělo být zveřejněno, doufejme, v červnu v eh, úředním věšníku. Moje otázka je, kdy plánujete novou sekundární legislativu na základě nových ustanovení. Děkuji, pane Marinesku. Než odpovíme na eh, naše různé otázky ehm, ze strany komise, tak chci pozdravit 15 studentů eh, z psychologie z univerzity v Levenu jsou tam. Ano, vy jste studenti sociologie. Nebojte se, vítejte ve výboru pro dopravu. Jsou mladí, jsou budoucností Evropy. Takže v každém případě vítejte v našem výboru. Budeme pokračovat. Otázky a odpovědi. Odpověď má nyní, tedy slovo má mm, komise, zástupce komise, paní Kim. Děkuji. Já se pokusím mm, odpovědět na tu širokou škálu otázek. První Mm, se týkala toho, zda ty eh, testy se budou týkat drog, alkoholu nebo obojího. V některých případech budou systematické testy drog a alkoholu. To bude dělat při zaměstnání, přístupu do zaměstnanského poměru na základě rozumného podezření nebo incidentu nebo nehody. Eh, v těchto případech bude testování drog i alkoholu. Pak budou neoznámené eh, náhodné testy hm, pro rehabilitaci, eh, tedy abychom věřili, zda ten pilot je skutečně schopen letět. Co se týče náhodného testování eh, v rámci programu REM nebo národními orgány, to rozhodnutí, ta povinnost, kterou um, tato nařízení udělí členským státům, je provádět testování alkoholu. To znamená ve všech členských zemích. Kromě toho, tam bude možnost pro členské státy, pokud si to budou přát, dělat náhodné testování na drogy. To ale nebude povinné. A členské státy se budou moci rozhodnout, zda se budou chtít účastnit této aktivity. Pak tady bylo pár otázek týkajících se deprese, co lze dělat. A tady bych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Toto není jediné e, nařízení e, po e, pracovní skupině pro German Wings. Také jsme se již také jsme již posuzovali follow-up stanoviska 092016, které se týkalo posílení lékařského prověřování žadatelů, nutností eh, dělat, provádět ehm, pravidelná um, prohlídky, oznamovat neúplné eh, lékařské hodnocení. Takže tady byla celá řada Ehm, nástrojů, které se týkaly specifické situace eh, toho německého pilota, který skrýval svoji depresi před zaměstnavatelem. Podpůrný program, který eh, předvídá tento program, je nástroj, který by se měl využívat i proto, aby pomohl pilotům, kteří mají depresi, aby eh, mm, zajistili, aby mm, tedy si požádali o podporu a pomoc k snadným otázkám. Zda neevropské aerolinky budou testovány, odpověď je ano. Eh, tyto inspekční programy obecně eh, se týkají i neevropských aerolinek na evropských letištích. Přijdu o pilotní licenci, když přijdu o řidičský průkaz, odpověď je ano. Ale není to v tomto stanovisku, je to pravidlo, které najdete v e, nařízení o licencích e, letectví, která již existuje. Dále náhodné, namátkové testy nebo úplné testy. Ty namátkové budou Eh, záviset na rizicích, které budou mm, poskytovat EASA, pak testy v případě incidentů nebo při zaměstnání, ty budou systematické, ty budou pro všechny, kteří se nahydou, nach, budou nacházet v této situaci. Například budou chtít vstoupit do zaměstnaneckého poměru s aerolinkou a budou tedy testováni. Co se stane, pokud test bude pozitivní? První důsledek, nebudete moci letět, takže pilot bude muset být uh, odvolán ze služby, pak to bude mít dopad na vaši licenci. Toto už je uvedeno v, ne v tomto nařízení, ale eh, v nařízení, které se týká licenci. Pak tady byla otázka, zda piloti nebo posádka budou testováni. Uh, Eh, v souvislosti s mm, testy na psychoaktivní látky eh, při zaměstnání eh, v podstatě všechny testy budou se týkat jak pilotů, tak posádky. Všech, veškerý personál, který, na kterých závisí bezpečnost letu. jaké jsou důsledky, pokud pilot nebo někdo jiný odmítne se podrobit testu, tak to bude výsledek tím negativní a ten let eh, mm, nebude muset letět. Pak eh, je otázka, jaké to bude mít důsledky. Každopádně bude eh, postaven mimo službu okamžitě. Pak tady byla otázka, zda budou pra, podrobná pravidla pro podpůrný eh, program, tak tady bych požádal EASu, aby se vyjádřili k tomu to materiálu. Děkuji. Dovolte, abych vysvětlila něco o podpůrném programu a jak bude vypadat to psychologické hodnocení. Co se týče podpůrného programu, fungování programu bude samozřejmě eh, brát v úvahu veškerou dobrou praxi, která již existuje v Evropě. To znamená, když jsme vypracovali toto stanovisko, tak jsme měli velice podrobné eh, hodnocení um, situace, která existuje v Evropě. A uvědomili jsme si, že jsou různé typy podpůrných programů, které již dobře fungují a my umožníme jejich pokračování. Jedna z nejdůležitějších věcí, které mají tyto podpůrné programy společného, je zajištění důvěrnosti. Ale musí tady být ustanovení, že v některých případech ta um, důvěrnost je pak prolomená a informace jsou poskytnuty orgánu, který vydává licenci. Takže již toto všechno poměrně dobře funguje. My už jsme, eh, my se na tom aktivně podílíme. EASA podporuje tuto fórum, kde je eh, hodně aktérů, psychologů, aerolinek. Co se týče eh, psychologického hodnocení, se řekla, že by mohl být nějaký standard v Evropě. V našem hodnocení dopadu i v našem návrhu na řízení jsme zjistili, že by neměl existovat jeden jediný standard, protože um, to um, psychologické hodnocení je způsob, jak vybrat pilota. Ten pilot pak bude mít různé pracovní prostředí, různé stresory v závislosti na typu aerolinky. Takže tam nemůže být jednotné hodnocení psychologické prohlídka. E, jde o to, aby na to dohlížel psycholog, který má znalost letectví, což je e, uvedeno v tom nařízení. Děkuji mnohokrát komisi za všechny tyto informace a upřesnění. Budeme nadále tedy toto téma sledovat. Paní Meissner se ještě chtěla vyjádřit. Ano, protože mě to velice zajímá, jak to teda vypadá s těmi E, těhotenstvími pilotek. Na to nikdo nezareagoval. Mě by to zajímalo, co se stane, pokud je pilotka těhotná, protože některé povolání nedovolují potom e, další pracovní nasazení té ženy. Pane Valven Bintambe, vy si přejete také upřesnění? Maar ik had nog een vraag gesteld over de cockpitdeur. Děkuji. Já jsem měl otázku na ty dveře do kokpitu. Tak pane Joakine, můžete ještě odpovědět na ty dvě otázky, tedy ženy, pilotky, zejména těhotné, a potom ty slavné dveře do kokpitu letadla. Yes, so the, the issue of, of pregnancy and pregnant... Pokud jde o těhotenství, to vůbec tedy není předmětem tohoto nařízení. Jsou zavedena eh, určitá pravidla v rámci té lékařské části. Nevím přesně, jaká jsou, ale určitě vás bilaterálně můžeme informovat, jaká, jaké předpisy jsou plánované pro těhotné pilotky. A vlastně to tež se týká eh, další otázky, o které jsem nemluvil, to byla ochrana údajů. To souvisí s předpisy pro letecko-lékařská eh, centra, která byla nedávno schválena. Pokud jde o dveře do kokpitu, to není téma, které jsme se snažili řešit v rámci tohoto návrhu prováděcího nařízení. Nicméně eh, požádám EASu, aby vám poskytla doplňující informace týkající se právě těch dveří do kokpitu. Thank you very much. Um, so on the cockpit door, ano, pokud jde o ty dveře do kokpitu, asi si vzpomenete na toto téma, protože právě hned po té nehodě Germanwings EASA zveřejnila bezpečnostní informace eh, a tam jsme doporučili, eh, aby vlastně po celou dobu letu byly v kokpitu alespoň dvě osoby. A tato e, dočasná odpověď vyvolala mnohé otázky v letecké dopravě. Udělali jsme potom průzkum, který byl dostupný všem pilotům, e, celé letecké posádce, všem, kterých se letectví nějak dotýká. A zareagovalo asi pět tisíc lidí na ten průzkum letecké společnosti, piloti, posádka a řekli, že to doporučení týkající se dvou osob v kokpitu není vždy ideální cestou a že by tedy mělo být na letecké společnosti, aby provedla posouzení rizik a zhodnotila například, jak dobře letecká společnost zná svou posádku, protože posádka tedy obvykle eh, vstupuje do kokpitu, jestliže jeden z pilotů kokpit opustí. Pokud máte posádku, kterou úplně dobře neznáte, protože třeba v posádce byly změny, je tam velká fluktuace, tak pak možná je dobré aby citlivá pozice v kokpitu nebyla dávána někomu, koho neznáte tak dobře. Takže z tohoto důvodu v létě 2016 EASA zveřejnila další bezpečnostní informace, kde vyjasňuje všechny tyto otázky, které jsme schromáždili k dveřím do kokpitu a osobám přítomným v kokpitu. Mohu vám poskytnout link na ty, tento bezpečnostně informační byl ten, kde je přesně vysvětleno, co letecké společnosti mají dělat. Děkuji za vaše odpovědi. Ještě pár stručných poznámek. Já bych ráda, aby otázky týkající se těhotných žen, těhotných pilotek, eh, respektive odpovědi na tyto otázky byly poskytnuty všem poslancům, protože to je otázka, která patří mezi naše priority. A pokud jde o odpověď EASA, já mám trochu problém. Vy říkáte, žádáme letecké společnosti, aby si to proskoumali a pak se uvidí. Ale já si myslím, že právě EASA by měla předcházet eh, situaci a možná by třeba eh, právě ona měla provádět eh, vlastně to, to vyhodnocení, protože se jedná o budoucí regulaci, pokud jde o letecké společnosti, eh, tak letecká společnost prostě si může udělat studii tak, aby ji vyhovovala a pak se nic nezmění. Ale vy jste vlastně Evropská agentura pro letectví a myslím si, že to je součástí vašich úkolů. Možná ještě budeme mít i další otázky, které vám pošleme a budeme se tedy nadále informovat o těchto záležitostech. Teď tedy přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání Vítám zástupce Evropského účetního dvora. Je vás tady hodně, to je dobře. A já tady dám slovo panu Pufanovi, který je zvláštním zpravodajem Evropského účetního dvora pro jednotné evropské nebe. Máte tedy 10 minut na prezentaci a potom tedy bude prostor pro diskusi kolegů a pro Eh, otázky, odpovědi. Máte 10 minut, pouštím hodiny, prosím. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci a poslankyně. Letecká doprava je důležitou součástí eh, vnitřního trhu v EU, protože podporuje mobilitu osob a zboží. Ovšem tedy bezpečnost a efektivita letového provozu vyžadují vlastně zapojení řízení letového provozu. Řízení letového provozu zahrnuje tři e, funkce. Zajistit e, vzdálenost letadel, vyvážit e, kontrolu nad leteckým provozem a poptávku po letech a zároveň poskytovat informace uživatelům letového prostoru. Letecká doprava doprava je eh, tradičně řízena na národní úrovni, to znamená, to prostředí je roztříštěné a má sklony k monopolizaci. Je tam vlastně spousta malých organizačních jednotek na základě národních hranic a to potom eh, omezuje eh, integraci, interoperabilitu a možnost úspor z rozsahu. Navíc v každé zemi je obvykle jenom jeden poskytovatel letových navigačních služeb. A když tedy konkurence je slabá nebo neexistuje, tak potom dodavatelé fungují v takovém kvazi monopolu a mohou si potom diktovat podmínky pro poskytování eh, letových navigačních služeb. Tato situace způsobila různá spoždění a nárůst nákladů na řízení letového provozu a to potom nesou uživatelé toho letového prostoru. Iniciativa Jednotné evropské nebe byla zavedena s cílem zlepšit výkonnost řízení letového provozu tím, že některé pravomoci e, se přesunou z mezivládní úrovně na úroveň EU. Tato iniciativa byla oficiálně zahájena v roce 2004 a zahrnovala společná pravidla pro celou EU eh, a také eh, program technologické modernizace v rámci projektu CESAR, což je vlastně zkrátka eh, Single European Sky ATM Research. A tuto iniciativu vlastně doplnily i finanční pobídky. Obecným cílem této politiky je zlepšit bezpečnost a výkonnost řízení letového provozu. A tento cíl má, je vlastně rozdělen do celé řady cílů na vysoké úrovni. Například, že ve srovnání s rokem 2005 by se měla strojnásobit kapacita, z eh, náklady na řízení letového provozu by měly být povolič, poloviční, a dále by se měly o 10% snížit škody na životním prostředí a zlepšit se bezpečnost a faktor 10. V období 2004 až 2020 byl celkový finanční příděl 3,8 miliard eur, eh, která jsou rozděleny mezi vývoj, vývoj a zavádění. Eh, na vývoj bylo 1,3 miliardy eur a na zavádění 2,5 miliardy eur. Jak jsme tedy postupovali eh, při našem auditu? Během auditu jsme mimo jiné zkoumali, zda Iniciativa Jednotné evropské nebe je oprávněná a do jaké míry e, výběr e, složek, jako je výkonnost, spoplatňování, e, funkční bloky vzdušného prostoru, definice a vývoj projektu CESAR. Do jaké míry to tedy přispělo ke zvýšení efektivity řízení letového provozu v Evropě? Ta fáze zavádění projektu Cezar by měla být předmětem dalšího auditu dvora, eh, který bude zahájen v roce 2018. Eh, pokud jde o eh, tento audit, tak jsme navštívili několik evropských organizací, které mají klíčovou úlohu v oblasti letectví. Pět členských států, Španělsko, Francii, Maďarsko, Švédsko, Spojené království a také jsme navštívili několik zúčastněných eh, stran eh, významných eh, v oblasti průmyslu i provozu. Co jsme zjistili? Iniciativa Jednotné evropské nebe byla odůvodněna, protože řízení letového provozu v Evropě bylo vlastně narušeno národními monopoly a roztříštěností průmyslu. Taky máme pocit, že jednotlivé složky této politiky představují konzistentní soubor opatření, která by skutečně měla napravit chyby, eh, které jsme zaznamenali. Nicméně ty tzv. cíle na vysoké úrovni byly eh, vytyčeny v době, kdy docházel k silnému nárůstu přepravy. Ovšem od zahájení iniciativy došlo ke zpomalení poptávky a tyto cíle definované v roce 2005 eh, tedy v praxi jsou nesplnitelné. Například snížení nákladů na řízení letového provozu o polovinu anebo v jiných případech vlastně už ty cíle nemají smysl, pokud jde třeba o strojnásobení kapacity. Pokud jde o pozitiva, konstatovali jsme, že systémy výkonnosti a spoplatňování, které byly zavedeny v rámci této iniciativy, podpořily větší efektivitu a transparentnost eh, u poskytovatelů letových navigačních služeb. Nicméně některé aspekty nesplnily očekávání. Spoždění byl obvykle vyšší eh, ve srovnání s cíly eh, zavedenými v plánech výkonnosti a vlastně stále se eh, zvyšují. Nejnižší úroveň byla v roce 2013. Dále jednotkové sazby, které platí uživatele letového prostoru, závisejí na objemu dopravy a v letech 2011 až 2016 se snížily jenom o 4 a to je tedy nižší, než je cíl, který definovala komise. Kromě toho proces schvalování cílů eh, je velice dlouhý a složitý. Eh, dále jsme zjistili, že došlo ke zpomalení nárůstu dopravy, k nedostatečné defragmentaci a to potom způsobilo slabé eh, výsledky z hlediska výkonnosti. Funkční bloky vzdušného prostoru, které jsou hlavním nástrojem, který má řešit problém fragmentace, nakonec byly neefektivní, neřešili dostatečně eh, tento problém zprávy letového provozu, eh, ne, neřešili ani problém pořizování služeb či veřejné zakázky. A je to tedy především rámec spolupráce mezi sousedícími státy, což samo o sobě je dobrý výsledek, ale není to tedy ten výsledek, kvůli kterému vlastně byly vytvořeny. Také jsme zaznamenali, že e, národní dozorčí orgány mají problémy s tím, jak plnit své dozorčí úkoly, protože někdy nemají dostatečné zdroje e, pro provádění těchto dozorčích činností a také někdy nejsou úplně nezávislé na poskytovatelích letových navigačních služeb. Pokud jde o projekt Cezar, tak tento projekt vlastně vedl hlavní zúčastněné strany k tomu, že se zapojili do společného technologického plánu a vývojová fáze umožnila koordinovat eh, výzkum a vývoj, který byl dříve roztříštěn. Společný podnik Cezar eh, postupně zveřejňuje dokumenty týkající se technologických a operativních zlepšení. Jsou to takzvané balíčky řešení Cezar. Úloha EU v tomto projektu se změnila, pokud jde o rozsah působnosti, harmonogram a finanční příděl, protože všechny tyto aspekty byly podstatně rozšířeny nebo prodlouženy. Také jsme zaznamenali, že od roku 2016 pouze malá část eh, řídícího plánu řízení letového provozu byla skutečně realizována a lhůta na naplnění ambicí projektu Cezar byla prodloužena do roku 2035. Původně se plánoval 2020. Na konci auditu jsme ehm, připravili eh, různá doporučení, která by měla právě řešit ty nedostatky. Eh, požadujeme po Evropské komisi, aby revidovala cíle na vysoké úrovni ehm, v rámci této iniciativy Jednotné evropské nebe tak, aby tyto cíle byly dostatečně ambiciozní a umožnily zlepšit výkonnost. Měly by být navázané na cíle definované v systému výkonnosti a měl by se tedy měřit průběžně, jak se tyto cíle plní. Komise by také měla vyhodnotit, zda stávající povinnosti v oblasti eh, funkčních bloků vzdušného prostoru skutečně mají přidanou hodnotu a měla by se zaměřit na jiná strategické možnosti, které by zabránily fragmentaci. Národní dozorčí orgány by měly být plně nezávislé a měly by být schopné plnit své funkce a členské státy tedy vyzýváme, aby zajistili, že skutečně tyto orgány budou nezávislé a budou mít dostatek zdrojů. Komise by také měla revidovat některé aspekty systému výkonnosti a racionalizovat proces schvalování plánu výkonnosti. Také by měla zajistit, že inspekce budou lépe pokrývat systém spoplatňování. Pokud jde o nadcházející srovnávací období, komise by měla ověřit, zda některé ukazatele výkonnosti jsou opravdu přiměřené a v případě potřeby by je měla pozměnit. Pokud jde o pomoc poskytovanou EU výzkumu a vývoji v oblasti řízení letového provozu. Komise, eh, pokud bude navrhovat, eh, že toto financování bude pokračovat po roce 2024, tak to musí eh, hodně zdůvodnit. Je také třeba určit, zda společný podnik Cezar, což je tedy organizace, která má jen dočasný mandát, je schopná a vhodná k řízení výzkumu a vývoje dlouhodobě. Komise má povinnost vlastně eh, skládat účet, pokud jde o společný podnik Cezar, měla by tedy definovat jasné etapy a vytvořit rozpočet pro řídící plán tak, aby ten společný podnik sděloval informace o postupu těchto jednotlivých etap. Komise by měla především pomoc EU věnovat na taková řešení ve výzkumu a vývoji, které e, podpoří odstranění fragmentace a podpoří konkurenční prostředí. Pokud takováto řešení budou zavedena, tak doufáme, že bude možné opřít se o pozitivní výsledky iniciativy Jednotné evropské nebe, které jsme už zaznamenali, a že to skutečně e, povede k opravdovému sjednocení evropského nebe. Děkuji za pozornost. Děkuji za vaši intervenci, která byla bohatá na informace a proto bych chtěla i hned otevřít diskusi. Začne pan kolega Marinesku. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je to po druhé, co slyším tuto prezentaci. Již byla jednou prezentována v Kokobu. A jak jsem řekl, je to dobrá zpráva. Já jsem byl velice překvapen, když jsem si to přečetl. Um, že vzali v úvahu vše, konstatování všech e, zainteresovaných aktérů. Je to dobrá zpráva má závěry, doporučení a hm, brali to vážně i parlament, i poskytovatele služeb. A výbor bude organizovat workshop o Single Sky a Cesar 26. dubna. Tam budou i členové výboru TRAN přizvání a všichni, kdo se na tom podílí. Já jsem byl mm, středu pozván do Madridu na schůzku mm, Evropské asociace poskytovatelů služeb, abychom projednali s nimi e, tuto studii, tento projekt Eh, který se týká nové architektury vzdušného prostoru a doufám, že po těchto diskusích a po mm, mnoha dalších diskusích mm, v minulém období se doufám podaří mm, přijít se eh, jak si prez, zavést eh, závěry této studie společně s dalšími aktéry, zahájit jednání se Svět Plus, protože to je zablokováno z formálních důvodů. Um, a doufám, že se nám podaří tedy otevřít diskusy a um, zavést toto doporučení. Děkuji. Pani Smajl, chcete si vzít slovo nebo ne? Paní Meissner, chcete si vzít slovo? Děkuji. Děkuji za prezentaci. Je zajímavé mít možnost takto sledovat, jak to vidí účetní dvůr, jak dokáže vypočítat tu efektivitu. To je pro nás velmi zajímavé. Pan Korga Marinesku, stejně tak jako já, již dlouho čekáme na to, abychom měli jednotný evropský vzdušný prostor. A když jsme nyní vyslechli, že to, co navrhla komise, dosud byla špatná cesta, je dobré to vědět možná ty cíle nebyly správné, nebo nebyly správné ty nástroje. Já si myslím, že cíle správné jsou. A když jste říkali, že tam jsou to opoždění, se zlepšila například ekologická zátěž, se také zlepšila, ale ještě není vše takové, jak bychom si přáli, to je jasně. To, že ty funkční bloky nefungují, to jsme si všimli již dávno. Já pocházím z Německa, Německo a Francie donutí do jednoho funkčního bloku, to není správné. Jsou to dva různé systémy, dva velké národy a eh, všichni říkají, nebo každý z nich říká, že to nemůže měnit. To je jasné. Ale je třeba se zvážit systém, který by dokázal fungovat lépe. Některé lety jsou takové, jak si cik-cak, jsem ten. Eh, ukázala mi to jeden pilot. Například, když se lejí z Bilbala do Frankfurtu, tak to je velice zajímavá, až taková dobrodružná cesta. Eh, týká se to také ve, um, vojenských ochranných zón ve Francii. Ale já eh, bych ráda řekla, je dobré, že, že tedy víme, nebo že jsme se dozvěděli od eh, účetního dvora, co nefunguje, ale ráda bych eh, se dozvěděla něco o tom, jak to tedy udělat, aby to fungovalo. Máte nějaký nápad, jak například investovat do výzkumu, vývoje? Napadá vás něco, co přesně by měla komise udělat, aby se situace zlepšila? Momentálně je uh, Eh, jednotné evropské neme zastaveno kvůli Gibraltaru, protože se Španělsko a Velká Británie nedokázaly dohodnout na statusu Gibraltaru, tím se celé zákonodárství zastavilo, ale přesto se domnívám, že můžeme mnohé zlepšit v evropském prostoru a měli bychom to udělat, takže se ptám, co speciálně bychom měli zkoumat, na co bychom se měli zaměřit v našem výzkumu a vývoji. Merci beaucoup, madame Děkuji, paní Meissner. Pan Kramer, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji také za přednášku. Co jsem zde v parlamentu? Neustále hovoříme o jednotném evropském nemi. Tehdy bylo, se zdalo, že je vše výborné, že bude méně emisí, ušetří se peníze a ještě se zlepší situace a bezpečnosti. Takže to měla být taková win-win-win situace. E, poslouchá se to dobře, ale když se na to konkrétně podíváme, tak zjistíme, že to není realizováno. V Německu Gezina na to již upozorňovala. Tam no, prostě je ten národní egoismus větší ne, i když se ví, že by mohlo být ušetřena pracovní místa nebo že by se mohly snížit emise, ne. Národní egoismus vyhrává. Vy jste to všechno prošetřili a já se ptám, mohl byste mi dát konkrétní případ nějakého, nějaké situace, kde se peníze ušetřily? Existuje nějaká země, která se e, pomocí jednotného evropského země propojila takže dokázala snížit své výdaje a navzdory tomu zvýšit bezpečnost? neboť ty různé oblasti, které se kontrolují, někdy mají povahu takovou, že bezpečnost ohrožují a jak říkám, já to vidím tak, že egoismus členských států je velký a proto se vás ptám, máte nějaký pozitivní příklad, kde se členské státy dokázaly spojit a mohl byste nám popsat, jak to přesně probíhalo a možná mohl byste tady jmenovat ty státy, kteří to nadále blokují, navzdory tomu, že to je evropský zákon, bylo to vše schváleno, přijato, schválili to i členské státy a najednou to nechtějí implementovat, neustále nachází nacházejí nějaký způsob, jak se tomu vyhnout. Děkuji. Děkuji, pane Kramere, a nyní dávám slovo vám, pane Pifone. Máte tedy možnost zareagovat na otázky, které vám byly položeny. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mohu tedy říci, že při přípravě této zprávy opravdu jsme na tom hodně pracovali, nebyl to jednoduchý požadavek. V roce 2017 v lednu jsme navštívili uh, účetní dvor USA, General Accounting Office, a my jsme tam právě jeli, abychom se s nimi vyměnili zkušenosti, protože a američané mají pro, program NextGen, to je něco podobného jako Cezar. A my jsme tedy diskutovali s tamním účetním dvorem, s ministerstvem dopravy a leteckým úřadem USA, abychom si trochu porovnali e, naše pokroky a e, to, co vlastně oni připravili v USA. A při mm, této příležitosti jsme tedy diskutovali a oni nám řekli, že by pro nás bylo nejlepší, až budeme pokračovat na zprávě v roce 2018, podívat se do Kanady, protože Kanaděné jsou nejlepší v řízení letového provozu. To uznali i samotní američané já jsem velice rád, protože eh, jsme se mohli setkat se zástupcem Air Canada. A já doufám, že v září se podíváme přímo do té Kanady, abychom eh, vlastně i na základě toho mohli získat zkušenosti užitečné pro jednotné evropské nebe. Pokud jde o letové itineráře, mohu k tomu podotknout, že náš tým byl ve Švédsku a když se vraceli ze Švédska do Lucemburska, tak normálně by měli přelétat přes Německo, ale protože náklady, které je třeba platit v Německu eh, na hodinu řízení letového provozu, tak je vlastně levnější přelétat přes Českou republiku. Samozřejmě pak platí víc paliva a ten let trvá déle, ale i tak je to levnější. A piloti a letové společnosti mají možnost si eh, vlastně sledovat, jaké jsou ty nejlevnější trasy. A já vám tedy nemohu teď říci, eh, které země Eh, měly takovou eh, odlišnou politiku nebo které staví proti. V každé evropské zemi, eh, a je jich tedy teď 28, jsou úřady, třeba v Rumunsku je to úřad Romaca, a každý národní úřad má svou vlastní politiku a je tedy těžké Eh, vlastně zajistit konzistenci a najít společný názor. Děkuji. Za vaši odpověď budeme pokračovat podle pořadu jednání a děkuji vám za vaši prezentaci, děkuji za tuto zprávu. Eh, je to pokrok, vy jste řekl, pane eh, Marinesku vedli velice významnou práci ale práce, nebo ta, ta požadavek na eh, komisi, velice konkrétní, eh, který jste dali na komisi, co se týče naší role, tak to je také významné. Takže vítejte zde, eh, tady z účetního dvora, zde ve výboru pro dopravu. Děkuji za vaše prezentaci a budeme pokračovat následujícím bodem, což je manipulace manometrů motorových vozidel, revize eh, právního rámce. Eh, slovo má pan Izmail. Děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně a vážení kolegové, dříve než eh, přejdu k tématu, rád bych věděl, zda je dne, dnes přítomna Evropská komise. Je zde komise? Jaké DG je zastoupeno? Je to DG Move, předsedkyně. A my jim také budeme přímo klást otázky. A takže ještě se není, ale dostaví se. Mám tady začíst, eh, zpravodaj? Eh, předsedkyně, ano, můžete začít se svou s představením vaší zprávy. Dobře. Rád bych tedy začal tím, že bych nejdříve poděkoval všem kolegyním a kolegům zde ve výboru pro dopravu, neboť se ukázalo, že konstruktivní debata, kterou jsme vedli při představení zprávy, se odrazila i do pozměňovacích návrhů, ve kterých eh, jste předložili zejména upřesnění a obsahová doplnění, která celou zprávu z vlastní iniciativy vyjasní a bude také jasnější a lepší. Několik poznámek. Nejdůležitější pro nás a pro všechny kolegy bylo téma té databáze. Většina návrhů šla tím směrem a ono to také vzešlo z naší rozpravy zde na výboru. Jde tím směrem, že nechceme žádnou evropskou společnou databázi a snažíme se hledat nějaká jiná řešení. S tím souhlasím. E, to řešení bude muset asi vypadat tak, že databáze, které již existují na národní úrovni, pokud existují, propojíme že vytvoříme stejné standardy pro tyto databáze a že umožníme výměnu informací mezi nimi. Předpokládám, že pokud tady máme tedy to naše přání, že nechceme evropskou databázi, pokud toto dořešíme, tak v ostatních věcech budeme moci postupovat rychleji. Mně a všem zde v sále jde především o to odstranit ten problém manipulací s tachografy. Na tom se alespoň se stínovými strabadej shodneme. K tématu technických řešení. Někteří kolegové a kolegy, ale vlastně já navrhují, abychom měli měli jasněji nadefinovaná kritéria pro bezpečnost, eh, odolnost vůči manipulaci. Měli bychom tady se mohli opřít o naše společná kritéria pro eh, bezpečnost informací a odkázat na to. Dále to je problematika blockchainu. Tady jsou návrhy, abychom tuto technologii, v této, u této technologie provede nejdříve náklad, analýzu nákladu užitku dříve, než ji navrhneme, či začneme používat. S tím souhlasím. Potřebujeme solidní ekonomický základ. Pokud by tam byl pro takovouto technologii, tak jsme pro. Další o, eh, tematická oblast je lhůta, kterou musí dodržet Evropská komise, protože jsem se také na začátku ptal, zda je zde někdo z komise přítomen. My jako výbor pro dopravu se shodneme na tom, že komise by měla jednat rychle a proto navrhneme lhůtu 12 měsíců. Ještě k tématu Evropská komise. Tady krátká poznámka a prosím, nechci, aby se to pochopili špatně. Ty generální ředitelství, která doposud se chovala kooperativně, a e, byla otevřená vůči naší práci, ty jsou, ale v poslední době musím, a chci to dát do zápisu, konstatovat, že nás neustále přesouvají mezi čtyřmi generálními ředitelstvími, a to tak to musím jasně říct, nelze to jinak popsat. Přesouvají nás sem a tam. Máme co dočiny s DG Move, Tady jsme měli, myslím, velice častý a dobrý kontakt, ale u tohoto tématu eh, se to také samozřejmě týkalo i DG Just, DG Connect a DG Grow. Pro nás to není jednoduché, pokud eh, přicházíme s naším tématem a to generální ředitelství, na které se obrátíme, nám ti říká, ale my za to neodpovídáme my nejsme kompetentní a odkazují nás na nějaké jiné generální ředitelství a my sami se musíme snažit pochopit a vyzjistit si, kdo je za to odpovědný a když konečně máme pocit, že jsme tuto informaci získali, obrátíme se na to DG, tak nám zase řeknou, ne, my za to neodpovídáme, pod nás to nespadá. Tak to si tedy nás eh, odkazují mezi sebou, což pro nás znamená, že pokud odešleme nějaký e-mail, Celý měsíc na něj nedostaneme žádnou odpověď. Říkám to proto, protože to nám naše práci velice stěžuje, je to, myslím, velmi nefér v rámci spolupráce eh, evropských institucí, že my, jakožto spoluzákonodárce, jsme podrobeni takovémuto zacházení. Já bych byl rád, kdyby se k tomu někdo někdo vyjádřil, například DG Just. Je správné, že DG Just je kompetentní, pokud jde o to, předložit návrh legislativy zde v parlamentu? Pokud ne, tak bych nechrát, aby mi řekli zástupci Evropské komise, kdo tedy je konkrétně odpovědný za to, abychom obdrželi odpověď. Oni mají povinnost nám poskytnout odpověď během určité lhůty, tak toto vyplývá z evropských smluv. Přesto by jistě bylo vhodné a zajímavé pro všechny další kolegy a kolegyně, abychom se dozvěděli, kdo je tedy skutečným adresátem naší legislativní zprávy, která je tedy z vlastního podnětu. Děkuji a nyní má slovo pán George Bach, pokud zde je, pokud je už usazen. Uh, OK. ich danke dem uh... Děkuji, děkuji panu zpravodaji Ismail Ertugovi. Sice jsem neslyšel to, co jste právě vysvětlil, ale naprosto mu důvěřuji. Ne, domnívám se, že celkově obecně vzato pozměňovací návrhy téměř všechny jdou v podstatě stejným směrem a jejich cílem je, aby se konečně něco konkrétního podniklo, abychom aktivně eh, zakročili proti manipulaci stachometry. Domnívám se, že je na čase, abychom hleděli na spotřebitele, kteří jsou jádrem naší debaty. A proto je pro mě důležité, aby naše zpráva toto jasně projevila. Je důležité, aby kupující spotřebitelé kteří si kupují ojetivus, měli přístup k údajům. Pokud správně chápu pozměňovací návrhy, tak se většina vyslovila pro evropský právní rámec a e, ten, e, i když e, i nadále budou národní mechanismy sběru dat, které budou na národní úrovni, ale budou mezi sebou kompatibilní a budou si moci vyměňovat informace. Toto takto podporuji. Dále je třeba se zamyslet nad čím, v jakém časovém oknu by měla komise vytvořit právní rámec. Že ho vytvořit má, na to se myslím všichni zde shodneme, o to nám jde. Je tedy třeba ještě si prohovořit záležitost toho časového harmonogramu. Dokdy by měla předložit rámec. A nyní ještě několik slov k technickým inspekcím. Zde se domnívám, že snížení první technické inspekce není řešení, které by bylo vhodné. V takovémto případě by zůstávala vždy šedá zóna, to období mezi tím, kdy si někdo vozidlo koupil a tou první technickou pravidelnou kontrolou. Proto chci, aby se ty ujeté kilometry zaznamenávaly vždy, neustále pokaždé, kdy jde auto do servisu například. Ještě k blockchainu a k dalším technickým možnostem, jak uchovávat údaje o stavu tachometru. Myslím si, že i zde jdou pozměňovací návrhy podobným směrem. Měli bychom e, otestovat e, takovéto možná technologické řešení a bedlivě sledovat e, rozvoj trhu v této oblasti. Pokud v budoucnosti bude existovat skutečně bezpečná možnost, jak uchovávat a předávat takovéto údaje, tak bychom je měli využít. Do té doby ale musíme zvolit nějaký pragmatický přístup, který je realizovaný, realizovatelný již nyní. Jinak v podstatě za, za, souhlasím s kolegy i s panem zpravodajem a jsem toho názoru, že bychom se měli rychle dohodnout na solidním a dobrém textu. Děkuji vám. Děkuji panu Bachovi a nyní má slovo pan Demesmeker. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já eh, začnu tím, že poděkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům a mnoha kolegům, kteří přispěli do diskuse. Ukazuje to, že tady jednomyslnost, co se týče urgentní nutnosti řešit tento problém podvodu s tachometry, je tady jednota, co se týče i možných řešení. Já jsem podal eh, řadu pozměňovacích návrhů společně s kolegy, s kolegem Go, kteří eh, předsedá mm, výboru mm, IMCO šlo nám o to najít krátkodobé efektivní řešení, které by se snadno aplikovalo, které by bylo nákladově efektivní. Elektronické platformy, blockchain, sítě eh, dlouhodobého hlediska nám jistě pomohou ten problém vyřešit. Ale tak, jak to vypadá teď, eh, tak to stále zní jako hudba budoucnosti. Pokud chceme skutečně Mm, dát, podat služ, poskytnout službu s evropskému spotřebiteli, musíme jednat rychle. A je to přímo na snadě. Jsou systémy v Belgii, v Nizozemí, je možné mít systematický, spolehlivý způsob registrace vozidel, musí být uvedeny v národních databázích a poté pomocí stávajících nástrojů musíme zajistit, aby tyto počty kilometrů eh, bylo možné sdílet mezi administrativou a spotřebiteli. Není to nová revoluční technologie, pomocí existujících metod a je tam prokazatelná evropská přidaná hodnota pro spotřebitele. Je tady problém, na který narážíme každý den a který můžeme vyřešit bez komplikovaných postupů. Je to jednoduchý způsob, jak vyřešit problém, který řeší mnoho Evropanů. A já doufám, že eh, komise zaznamená tento signál, využije této příležitosti a náš parlament vyšle tento jasný signál mm, evropským občanům. A budeme pokračovat dát této práci dál. Děkuji. Slovo má pan Rike. Děkuji. Nejprve chci poděkovat Ismaili za, za vynikající zprávu, jako vždy udělal eh, dobrou zprávu eh, špatné je lepší tedy. Nikdo nepochybuje o tom, že podvody s tachometry jsou jednak prostě čistým podvodem a jednak to má dopad finanční, velmi významný. Mm, z, za třetí to má bezpečnostní dopady a mm, členské státy se tím nezabývají, ani vlastně to některé to ani nepenalizují s výjimkou dvou zemí, ti ostatní si z toho dělají legraci. Proč? Protože to je na úkor občanů. To, když se tedy občané navzájem e, okrádají, tak to není takový problém, jako když se to týká finančních úřadů. E, je to e, ale velice významný a nebezpečný druh podvodů a vyvolává nízký zájem na straně stát, členských států. A proto je, eh, je třeba, aby se tím zabývala Unie. Eh, vy jste mm, proto mm, navrhl opatření mm, na legislavní úrovni, protože nemůžeme spolehat na dobrou vůli členských států. Myslím, že možné najít kompromisy, ale chtěl bych jenom Ehm, se vyjádřit tomu blockchainu. Eh, jedna rezerva na výhrada, že eh, eh, to bude trvat dlouho, než se to ověří. Za druhé, když hm, budeme mít databázi s, na základě blockchainu, tak to je věc, kterou by se měla zvažovat také z hlediska energetického, ekologického, když jednou budeme implementovat eh, mm, blockchain, tak už tam není marž, chybová marže. A pokud dojde k chybě, tak je to problém. Může to být třeba eh, servis, kdo tam autoservis nebo nějak tronní centrum, kdo tam zadává ty údaje, takže tady je potřeba velkou opatrnost a otevře to velkou diskusi, zda blockchain může být oficiální databází. Já bych měl k tomu určité výhrady a na závěr bych řekl, že um, doufám, že um, budeme mít konsensus a donutíme komisi, aby přišla s legislativou, a uh, te, te, te, podle které se budou muset řídit členské státy. Pane Kramer, máte slovo? Děkuji. Děkuji také panu zpravodaji. Celou dobu si kladu otázku, tak výborná zpráva, vůbec na tom nemohu nic kritizovat. Kdo tedy udělal tu chybu, já nebo ty? Výborné. My tady máme takovou schodu, všichni říkáme, že odsuzujeme členské státy, odsuzujeme ty podvody, ale také komisi. Neboť v parlamentu jsme tady měli slyšení a to, co nám řekla komise, to bylo v tom duchu, jako kdybychom měli velice mnoho času, žádný tlak není, takže my jsme museli přijít s naší vlastní zprávou z iniciativy. A tento typ podvodu není e, zatím stíhám, je třeba zakázat. Je to také otázka bezpečnosti, pokud si koupím auto, které má, ona je to 200 tisíc kilometrů, ale mám pocit, že to je 25 tisíc pouze, no tak to je velká bezpečnostní otázka. V jiných oblastech vydáváme mnoho peněz, abychom bezpečnost zlepšili a v této problematické oblasti nic neděláme, to není v pořádku. A my tady nemusíme nově objevovat Ameriku, Belgie a Nizozemsko, celé Evropě a v podstatě i celému světu ukazují, jak je třeba to ošetřit, jak je možné zastavit takovéto podvody a my v Evropě ani nejsme 100, Eh, si tento příklad z nich vzít a jejich postup okopírovat a pak jsou tady spory jednoho s druhým a o co jde? O bezpečnost? Ne, o národní egoizmy. Ne, ne, třeba Eh, zohlednit i ochranu údajů, ale to není problém, nám nejde o to, nejde o to, abychom věděli, kdo kam jel. A podle, pokud to uděláme tak jako v Nizozemsku či v Belgii, kdy prostě kdykoliv jde auto v servisu, tak se zaznamená, kolik kilometrů má na je to, tak to je v pořádku. A jedna věc je důležitá. Eh, je zde i export nejenom eh, uvnitř Evropské unie, a také mimo EU. A to je třeba rovněž kontrolovat, protože pokud toto kontrolovat nebudeme, tak Evropská unie bude mít negativní image. Pak Afričané řeknou, oni si podvádějí, uvnitř Evropy podvádět nesmí, ale na nás klidně podvádí. Tím bychom uškodili pověsti unie. Na to je třeba dát pozor. Ještě jednou děkuji mnohokrát Ismaili za vynikající zprávu. Býval bych si nemyslel, že velká koalice bude takto dobře fungovat, ale tady rozhodně ano. Kramer. Děkuji, pane Kramere. Pan Koch. Já, lieber Ismail, vielen... Ismail, z mé strany děkuji mnohokrát za tvou vynikající zprávu. Tři poznámky. V, mém, v mých pozměňovacích návrzích jsem nejdříve hovořil o dopadech manichovalci, stachografy eh, na bezpečnost silničního provozu, na to jsem se zaměřili, neboť takováto modifikace vede k tomu, že se chybně posuzuje bezpečnost takovéto vozidla. A druhá věc, ve zprávě mi chybí časový harmonogram. Proto navrhuji, abychom měli povinnost do konce roku 2019 vytvořit právní rámec, který učiní podvody a manipulace s tachografy nejenom dražšími a komplexnějšími, ale který je zakáže zcela. A třetí věc, je dobré navrhnout do budoucna nové technologie, které by mohly vést eh, k vylouč nebo omezení takovýchto podvodů nebo stížení správně hlediska. Ale já se domnívám, že by nejdříve měly všechny členské, členské státy zavést již to, co výborně funguje v Belgii a v Nězemsku. A e, mám tím na mysli ten přeshraniční výměru záznamů o počtu těch kilometrů, které se budou zjišťovat vždy, když jde auto do servisu. Pokaždé, když jde do servisu, ne až v té době, kdy jde na tu první pravidelnou technickou kontrolu. To je velmi důležité a já bych ti byl velice vděčný, milí Ismaili, kdyby si mé eh, pozměňovací návrhy zapracoval do svých kompromisů. Děkuji a nyní má slovo pan Van Miltenburg. Pane předsedo, já budu velice stručný, protože již jsme e, poděkovali zpravodaji. To, že bylo podáno tolik pozměňovacích návrhů, ukazuje, že všichni jsme pochopili, že, jak už řekl pan Demesmark, má to dopad na důvěru spotřebitele, když kupují auto a také kompetenci evropských institucí. Jsem velice potěšen, že je tady zmiňovan příklad Belgie a Nizozemí. To ukazuje, jak lze čelit podvodům. A nyní je na komisi, aby přišla s eh, návrhem navazujícím na tom, co řekl Rikem jsme podali pozměňovací návrh v tom, že komise by měla do roka podat legislativní návrh, koordinovat různá DG, zaměřit se na klíčové otázky pro Evropu, především důvěru spotřebitelů ve vnitřní trh. Takže komise by měla přijít s legislativními návrhy. Ehm, RS už eh, zdůraznilo, Eh, nebo upozornilo na ty slabiny, což je eh, právní rámec, to je třeba rychle regulovat. Děkuji. Pan von Miltenbuch, další řečník. A nemáte slovo. Pan Vin van Kamp. Děkuji, paní předsedkyně. Mohu zopakovat eh, obavy zpravodaje, jak, jak řekl Ismail Ertugem sám. Eh, parlament vlastně už no, teď nemůže zajistit, aby DG různá eh, spolupracovala. To musí udělat komise a já bych apeloval na DG Move, DG Move, aby to začali rychle řešit. Nemůžeme mít prostě situaci, kdy koordinátor SED a koordinátor EPP eh, musí psát panu Timmermansovi ohledně interní koordinace komise, aby se zlepšila. Za druhé, mám tady otázku na zpravodaje nechápu úplně, jaký má krátkodobý přístup eh, versus dlouhodobý. Eh, já jsem si myslel, že z krátkodobého hlediska bychom eh, volili belgický, nizozemský systém. Co se týče možností blockchainu, to by byla otázka do budoucna. A myslím, že by nebylo dobré, kdyby krátkodobé řešení se e, smíchalo s e, dlouhodobým. E, nakonec ještě jedna připomínka, když si přečtete zprávu pana Ertuga, tak tam píše, že nejvíc to postihuje chudší občany. Moje zkušenost ale, že to jsou střední třídy, které to nejvíce postihuje. V Německu Eh, mají dražší eh, střední eh, automobily středních, střední třídy a tam je více podvodů než u těch levnějších aut. Děkuji. Nyní si vezmu slovo já jako předsedkyně výboru a chci říci mm, bravo kolegovi Ertugovi. Zaslouží si to více než eh, pozornost parlamentu. Parlament apeluje přímo na komisi a na členské státy, protože eh, jsou tady jde o otázku eh, práv spotřebitelů, ale také otázka důvěry v tuto Evropu, která negarantuje práva občanům. Musíme tedy být velice bdělí a budeme čekat na konkrétní odpovědi, především ze strany Evropské komise. A Mm, ano, jsou řešení, která již se aplikují v Belgii a v Nizozemí, takže co um, děláme pro to, abychom harmonizovali tato dobrá řešení v celé Evropě? Exis je třeba říci, že, že mm, tyto podvody můžeme rychle odhalovat a proto žádám paní Joanidu, jste tady? Paní Nidu z DG Move, aby nám odpověděla konkrétně, co bude dělat Evropská komise. Uteklo příliš mnoho času, příliš mnoho DG si to posílá mezi sebou a um, občané si zaslouží konkrétní odpověď, eh, se týče jejich práv spotřebitele, aby se obnovila důvěra mezi nimi a námi, když si nakupují kupují produkty. Takže máte slovo. Okay, thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, jak všichni víte, je to komplexní téma. My děláme všechno pro to, abychom interně zjistili, co můžeme nabídnout. Jednak chci říci, já jsem vedoucí oddělení Road Safety, bezpečnost na silnici, co jsme připraveni dělat my za nás, pak DG Grow si vezme slovo a vysvětlí, co jaký je jejich názor, co se týče mm, typové homologizace a také jsou tady kolegové z DG Just, se kterými koordinujeme. E, tedy co mohou oni udělat v rámci ochrany spotřebitelů a právního rámce. Co se týče um, um, připuštění do provozu, mm, technických kontrol, tak my sdílíme vaše názory a jsme připraveni eh, pomoci s eh, elektronickou výměnou dat, jsme připraveni na tom pracovat, protože to slouží i jiným účelům, než je podvod stachometry, eh, a který to úplně ale neřeší. Je tady určité nedorozumění, co se týče návrhu 14. My to chceme vyjasnit. Není tady přímá vazba mezi manipulací tachometru a technickou kontrolou. Mm, vozidlo, které prošlo technickou kontrolou, je považováno za bezpečné, že může na silnici. Já bych řekla, z našeho hlediska eh, tento pozměňovací návrh nesprávným směrem také eh, se chci vyjádřit k pozměňovacímu návrhu 46. Chci vyjasnit, že tady stanovené datum mm, ve eh, směrnici o technických kontrolách a Eh, to je stanoveno na reporting na eh, duben 2020, takže se to nezdálo nutné. K návrhu 86, eh, který má definovat manipulace s tachometrem, tak to již je ve směrnici 2014-45. Takže to je všechno, co mohu říci v této fázi, co se týče nás a předám slovo svým kolegům z DG Grow. Děkuji vám. My jsme pečlivě dívali na ty zprávy, na pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Bereme na vědomí ty problémy, e, opakujeme to, co jsme řekli na předchozích schůzích, že jsme e, podnikli první krok e, k ochraně tachometrů v našem nařízení. E, nejprve obecně musíme najít vhodný právní základ pro další změny. Mm, mm, vy správně zdůrazňujete mm, to v té zprávě. I nařízení o bezpečnosti by bylo, mohlo být vhodné místo. Druhá věc, to je základní princip, a to je technologická neutralita a proto obvykle umožníme um, výrobcům zvolit vhodnou technologii, aby byla adekvátní ochrana tachometrů. Samozřejmě musíme um, věřit, aby, zase to mm, dělá dobře. Na to potřebujeme studie a musíme zvolit vhodné testy. Děkuji vám. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát eh, komisi. Musím říct, že nejsem spokojena s vaší odpovědí. Nejsem spokojena. Neboť eh, když říkáte, že se ze všech se snažíte a pak eh, přichází písmeškými všeobecnými prohlášeními, to neočekáváme od Evropské komise, když jsme tady uh, Eh, svědky fenoménu, které již, který již nabyl velkých rozměrů v některých členských státech. Doufám tedy, že zpráva našeho kolegy pana Ertuga, který, která, já připomínám, bude zde předložená k hlasování 24. dubna a eh, doufám, že tedy to, to eh, schvál, zprávu splávíme a co možná nejdříve budeme moci předložit eh, legislativní návrh. Musím připomenout, že by bylo vhodné, abychom ještě v rámci tohoto mandátu přišli s právními texty, které konkrétně zareagují na problémy, které zjišťujeme u, u našich občanů již mnohé, celou řadu let. Přeje si ještě něco eh, dodat Evropská komise? DG Just zde není, alespoň jak se zdá. Je zde někdo z DG Just? Ne, nejsou zde. Takže máte slovo vy, pane Ertugu, jakožto zpravodaj. Děkuji. Nejdříve děkuji mnohokrát DJ Move a DJ Grow. Na tomto místě bych rád podotkl, že stejně tak jako v církvi bychom neměli naším kázáním postihnout ty nesprávné DG Move a DG Growth jsou ta generální ředitelství, která jsou v obtížné situaci, říkám to proto, protože mám jisté interní informace, které říkají, že ten problém e, neleží v oblasti těchto dvou generálních ředitelství. Dnes jsme viděli, že obě dvě tato generální ředitelství vidí jistou nutnost něco podniknout, ale pravděpodobně jsou v obtížné situaci, neboť interně na komisi odpovědné generální ředitelství se zdá, jak se zdá, toho nechce ujmout tohoto úkolu, nechce vystoupit ze, své, jak, ze svého tunelovitého myšlení a nechce prostě něco, něco této věci podniknout. Proto prosím kolegy z DG Grove a DG Move, aby si to nebrali osobně, ale musí nás chápat jako parlament. Toto je téma, které zjevně zde v parlamentu má velkou podporu. Jde nám o to zabránit podvodům ku prospěchu našich občanů. Nechceme, aby již byly předměty takovýchto předmětem takovýchto podvodů. A je třeba si uvědomit, že je tady přímá souvislost mezi bezpečnostní silničního provozu a autem, které nemá na je to 20 tisíc kilometrů eh, na brzdách, ale 200 tisíc kilometrů. To je rozdíl tomu můžeme dělat studie, jak chceme, ale všeobecně je to tak, že je třeba jednat. Pro mě z toho vyplývá otázka, zda, by, zda bychom, já tady nechci se ještě jednou obracet na komisi, nebo aby, nechci nutit, aby mi něco slibovala, ale mě připadá velice zvláštní, že tedy uh, ta dvě ostatní generální ředitelství se nedostavila. I to je poselství, nechtějí spolupracovat s parlamentem, spolu zákonodárcem. To asi ukazuje něco o tom, jakou důležitost přikládají naší instituci. Mě bychom si měli zvážit, jak se k tomu postavíme my. Já navrhuji, abychom my jako výbor trans společně s koordinátory a s paní předsedkyní poslali dopis panu místo předsedovi Timmermansovi, který na to odpovídá na komisi, abychom si ho pozvali sem na výbor a vysvětlili mu, jaké záměry máme, o co nám jde, a možná bychom mu měli již předem zaslat nějaké informace. Pan Timmermans je inteligentní, rozumný člověk, rozumný muž, Nejenom proto, protože je sociální demokrat, ale protože je inteligentní. A já si myslím, že když mu dáme dva, tři příklady, tak pochopí, jak naléhavá ta věc je, že je třeba něco udělat. Já nevím, za to povede k nějaké diskusi v rámci našeho sekretariátu, ale pokud by to mohl proveditelné, tak bychom k tomu měli přistoupit. Abychom tímto způsobem tak trochu zatlačili ještě na komisi, neboť se nedomnívám, že by bylo vhodné tady neustále hm, jak si plísnit ty též kolegy z těch generálních ředitelství, která se dostaví. O tom nám nejde. My chceme kritizovat ty, kteří nejsou ochotní sem přijít a nejsou ochotní předložit legislativní iniciativu. Jinak děkuji všem kolegyním a kolegům za pozměňovací návrhy. Jasně to ukazuje, že my máme semknutý postoj. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Artug. Je vous... Děkuji, pane Ertuge, mohu, Ertugu. Mohu vás ujistit, že to určitě budeme řešit v rámci koordinátoru 19. března, abychom tedy zjistili, jak bude postupovat výbor pro dopravu, aby probudil Evropskou komisi a abychom dostali opravdu konkrétní odpověď na tyto otázky. Takže budeme pokračovat dál. Vystoupení komise, která představí přehled pilotních projektů a přípravných opatření v dopravě a cestovním ruchu. Já tedy dám slovo komisi, která nás seznámí s pokrokem eh, pilotních projektů a přípravných opatření. Také nás seznámí s výsledky eh, projektů a opatření. Jak víte, pilotní projekty a přípravná opatření navrhuje parlament v rámci eh, každoročního rozpočtového postupu. Za několik týdnů se na vás obrátí sekretariát, abyste předložili nové návrhy v souvislosti s rozpočtovým postupem eh, na rok 2019 a Myslím tedy, že tato prezentace je velice dobře načasovaná, protože než budeme předkládat nové návrhy, je třeba seznámit se se situací, s tím, co už bylo vybráno. A já tedy dám slovo na tuto část komisi. Paní Mona Bjerkland, takže máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně. Ano, sedím na špatném, na špatném místě, ale eh, je tam docela plno. Takže já mám na starost koordinaci v DG Move a jsem velice ráda, že dnes vás mohou seznámit s různými pilotními projekty a přípravnými opatřeními v oblasti dopravy. A doplní to prezentace DG Grow, která má projekty a opatření v oblasti cestovního ruchu, ale já tedy začnu. Nejprve bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za to, že podporuje tyto projekty v oblasti dopravy. Skutečně eh, ty analýzy eh, a důkazy zjištěné během těchto projektů jsou velice užitečné pro naše úvahy o politikách a pro společné diskuse eh, na toto téma. Takže nejprve bych vám za to chtěla poděkovat. Ve své prezentaci nejprve zmíním různé projekty a opatření, která probíhají od roku 2016. Potom se podrobněji zaměřím na některé konkrétní případy. Než začnu, chtěla bych vám připomenout, že podrobnější informace o cílech a e, časovém harmonogramu projektu a opatření lze najít v každoroční průběžné zprávě, e, kterou vždy v únoru a v, či v březnu předáváme rozpočtovým orgánům a za rok 2018 jsme to prezentovali v únoru, to znamená, měli byste k tomu mít přístup. Takže eh, za rok 2016 eh, DG Move mělo čtyři pilotní projekty a dvě, eh, dvě přípravná opatření. Vzhledem k délce řízení, kdy se nejprve začíná finančním rozhodnutím, potom výběrovým řízením, potom teprve jsou samotné smlouvy, tak některé tyto projekty stále ještě pokračují, jsou v závěrečné fázi. Nicméně eh, v některých případech už studie byly dokončeny. Eh, pilotní projekt eh, pro GNSS, monitorovací systém, je příkladem toho, kdy už ta studie byla dokončena. K tomuto se ještě vrátím, až budu hovořit podrobněji o některých projektech. Dalším příkladem, kde už studie je dokončena, je přípravné opatření týkající se jednotné a inovativní Evropské sítě dopravy. V březnu z eh, loňského roku se to eh, vlastně ukončilo a teď ještě se pracuje na zavádění eh, řešení formou více typů dopravy. Tato, toto opatření začalo v září loňského roku a bude pokračovat 24 měsíců. Z roku 2017 komise ještě pracuje na pěti pilotních projektech, tři byly prodlouženy do roku 2018. Vidíme tam tu malou hvězdičku u těch příslušných eh, projektů. Pro projekty v roce 2017 byla finanční rozhodnutí přijata loni, výběrová řízení probíhají a některé smlouvy už byly podepsány. Ale zprávy budou teprve během roku nebo na začátku roku příštího pro rok 2018, kromě těchto tří, které byly vlastně převedeny z roku 2017, jsme ještě oznámili tři nové pilotní projekty v průběžné zprávě, kterou jsme předložili. Všechny se týkají bezpečnosti na silnicích, jak vidíte. Je to lidské chování v souvislosti s autonomním řízením, dále kampaň pro pod, os, Eh, osvětu ohledně bezpečnosti silničního provozu a potom třetí téma se týká těch podvodů s počítadly kilometrů. Zatím ještě nebyla schválena eh, finanční rozhodnutí, ale mělo by to proběhnout v březnu, tak aby projekty mohly být zahájeny. Teď, teď tedy několik příkladů. Pokud jde o pilotní projekt z roku 2016, to je monitorovací systém eh, na základě GNS pro těžká užitková vozidla. Cílem bylo vyhodnotit smysl takového monitorovacího systému na zlepšení provádění legislativy v oblasti dopravy. V roce 2016 byla uzavřena smlouva na studii, která by obsahovala technickou analýzi nákladů a přínosů pro to, jak by se mohl používat tedy tachograf eh, pro centrální sledování. Tato studie byla dokončena v červnu a předali jsme ji Evropskému parlamentu. Celková analýza je pozitivní a ukazuje se jasný pozitivní dopad takového opatření na časovou úsporu, bezpečnost silničního provozu, na eh, vlastně omezení ilegální kabotáže a omezení nákladů na údržbu silnic. Další příklad se týká eh, pilotního projektu z roku 2017, to je dostupná doprava pro osoby s omezenou pohyblivostí. Tento projekt probíhá. Cílem je najít řešení, která by umožnila lidem s omezenou pohyblivostí lépe si plánovat cestování po Evropě. Eh, chystáme se spustit studii. V první fázi vlastně se jednalo o schromáždění informačních nástrojů pro bezbariérové přeshraniční i tuzemské cestování na delší vzdálenosti pro lidi ehm, s omezenou pohyblivostí. Druhým eh, krokem bude to, že smluvní strana pod, povede eh, experiment, kde ty informace, které schromáštili, vlastně dají do interaktivní webové eh, mapové aplikace. Eh, zpráva by měla být koncem tohoto roku a tyto výsledky nám samozřejmě pomohou zjistit, jaká jsou nejefektivnější řešení pro informování eh, o dostupnosti dopravy pro tuto skupinu lidí. A samozřejmě to přispěje i k úvahám eh, Komise o politikách v této oblasti. Další příklad – to je pilotní projekt z roku 2018, bezpečné parkování pro eh, kamiony. To je velice eh, dobře načasované, protože probíhají diskuse o balíčku Mobility 1. Tento projekt má vyhodnotit potřeby a pobídky, které jsou nezbytné pro bezpečná parkoviště pro kamiony. Finanční řízení eh, rozhodnutí bylo přijato v loni a bude to pokračovat do ledna příštího roku, ale už v říjnu bychom měli mít průběžné výsledky a na toto téma také se bude pořádat konference 6. listopadu a doufáme, že to nám vlastně umožní vlastně čerpat i z diskusí na té konferenci. Další projekt se týká pilotního projektu z roku 2017, to je infrastruktura prostoru jednotného evropského nebe. Toto bylo také rozšířeno do roku 2018. Cílem je vytvořit návrh budoucí struktury evropského letového prostoru. Eh, vlastně máme se inspirovat eh, těmi eh, transevropskými dálnicemi na nebi. Jedná se o práci společného podniku Cezar. Máme tam vlastně dohodu o delegování a spolu se síťovým manažerem připravili pracovní plán, který by komise měla podpořit 9. března a na základě toho potom začnou konkrétní aktivity. Od března do května společný podnik Cezar by měl zapojit zúčastněné strany formou bilaterálních kontaktů a také různých seminářů. Eh, na konci tohoto roku bychom měli mít tedy nějaký výstup z té první fáze a pak si definujeme, co bude přesně eh, ve fázi 2. Pochopitelně tento projekt by měl být užitečný pro budoucnost a další rozvoj jednotného evropského nebe. A konečně téma, o němž jste už diskutovali a ukazuje to, že tedy komise eh, se o to téma také zajímá. To je tedy pilotní projekt z roku 2018 a ten se bude zabývat právě hledáním řešení, pokud jde o informační systém pro výměnu informací o počítadlech jakých kilometrů. Je to tedy projekt z roku 2018, to finanční rozhodnutí teprve bude přijímáno a jak už jsem říkala, eh, mělo by to proběhnout v nadcházejících týdnech. A je jasné, že také zohledníme studii parlamentu na toto téma. Mělo by to pokračovat do roku 2019 podle současného plánování. Takže teď bych předala slovo kolegyni nebo kolegovi z DG Grow. Jsou-li tedy přítomní kolegové? Alors, est-ce que vous êtes... Jste tady tedy? Paní Atana Ještě tady není. Takže budeme mluvit. Ah, Takže paní ještě nepřišla. Ehm, ta e, osoba, co měla mluvit o turismu, tak ještě nepřišla. Nicméně, co se dá dělat, my otevřeme diskusi k té první části a slovo dostane pan Windekamp. Paní předsedkyně, děkuji vám. Jsem velice vděčný komisi za tyto informace, které nám právě prezentovali ohledně projektů. Můj vlastní projekt. Eh, je něco, k čemu se ještě vrátím. Chci říci něco o bezpečných parkovacích místech pro nákladní automobily. Ten můj kolega z EKR mm, to navrhoval, já jsem se k tomu také přihlásila. Paní z komise řekla, že 6. 11. proběhne konference na toto téma. Pak bych, to bychom měli být v trialogu. Nevím, zda to stihneme včas, ale předpokládejme, že to bude postupovat. Moje otázka na komisi. Věnují pozornost také financování těchto parkovacích míst. To je obrovský problém. Um, stát, členské státy Eh, se domně, že by to museli dělat sami, ale to nebyl náš záměr. My jsme chtěli, aby to byl komerční projekt. I mě by zajímalo, jak by se tyto bezpečná parkoviště financovala. Pak mám otázku ehm, k následujícímu projektu. Alespoň na mém seznamu. 30277 eh, Životnost um, vozidel na biopaliva a tradiční paliva v těch tom, um, popisu, které jsem viděl, chybí několik věcí. Já to tady ukážu. Pardon, podívám se na to. Jaká je eh, testovací metoda eh, VTVP? Je to, bude to doufám benchmark, nikoli ta zastaralá metoda ANDC. E Mluvíme o dvojité VLTP, nikoli staré metodě ANDC. E Co se týče energetického mixu, mezi všemi alternativními palivy, elektrikou, poznáte ehm, vlastně energetický mix. Takže otázka je, jaké je vaše východisko? Je to evropský energetický mix vaše východisko? A nebo celosvětový? Celosvětový energetický mix je jiný než evropský. A na závěr, pane předsedo, jaká bude nyní e, životnost vozidel, kterou se používá? Krátkodobá, často negativní alternativní paliva. Otázka je, zda životnost vozidla dejme tomu 200 tisíc kilometrů jako benchmark pro všechny projekty. Děkuji, pane Wim van der Kamp. Nyní mm, pan, tu, paní Meissner. Ano, eh, kolega se ještě na celou řadu projektů, já se zeptám speciálně na dva. Ten první Jednotné evropské nebe, tam byl také jeden projekt. Eh, právě jsme si vyslechli prezentaty úžetního dvora, který řekl, že třeba abychom více investovali do výzkumu v této oblasti. Bylo to zohledněno? To, co právě eh, řekl účetní dvůr, zohlednili jste to? A druhá otázka, to jsou ta bezpečná parkovací místa. A když tady se věnuje tomu balíčku mobility, tak je to samozřejmě v tomto ohledu zásadní. Uh, Eh, jaký přístup jste zvolili? Přebíráte osvědčené praktiky jiných členských států, díváte se na to, zda už někde to funguje. Jak tedy k tomuto projektu eh, přistupujete? Jak je strukturován? Děkuji, paní Meissner. A nyní má slovo paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za informace od komise. A chtěla bych se vyjádřit k následujícímu. Viděla jsem, že tam je tady seznam studií, které už byly dokončeny. A je tam také studie o přitažlivosti dopravního odvětví. Chtěla bych se komise zeptat, když se ty studie dokončí, jaká je pak návaznost, jak se ty studie vlastně využijí v každodenní práci komise. Paní Deli, bych, paní předsedkyně, bych se chtěla zeptat, zda bychom v rámci naší práce také mohli eh, nějak zapracovat prezentaci těch studií, protože právě třeba ta studie na téma přitažlivost dopravy pro mladé, pro ženy, to by bylo určitě velice zajímavé téma, i s ohledem na přeskum legislativy, který děláme, e, takže abychom věděli, jak v budoucnu se může situace vylepšit. A potom za druhé je tady ještě studie, kterou jsem e, tedy asi neviděla v tom seznamu, ale asi existuje a je to studie na téma e, lidské chování při tom autonomním řízení. Mě by zajímalo, jak jak to vypadá s touto studií. Možná jsem to jenom přehlédla, ale zajímalo by mě, v jaké fázi se to nachází a e, zda můžeme tu informaci nebo tu studii dostat co možná nejdříve. Děkuji, paní Ayala Sender. Pan Jiril má slovo. E, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl jsem vyčkat eh, na přítomnost eh, zástupce z DG Go v souvislosti s cestovním ruchem. Mám takový všeobecný problém, který spočívá v tom, že nyní který bych respektive rád zde nadnesl na výboru, je to spíš taková poselství nasměrované zástupcům z Evropské komise. Každoročně Evropský parlament vynaloží asi 40 milionů eur na různé pilotní projekty, na jejich uskutečnění. Nevím, jak je tomu v jiných výborech tohoto parlamentu, ale to, co zjišťuji zde na našem výboru, je skutečnost, že Evropská komise nakládá s těmi penězi tak, jako kdyby, a tady je třeba si uvědomit, že my poslanci jsme ty peníze dali k dispozici. A v této věci vedli mnoho práce a vůči nám, ovšem komise, se chová tak, že má pocit, že není povinná nám skládat účty. To není přijatelná situace, protože jsem velmi rád, že tento bod se dostal na pořad jednání. Musíme zcela jasně signalizovat komisi a trvat na tom, že pilotní projekty jsou zde proto, aby sloužily zcela konkrétnímu účelu, a to proto, že poslanci pokládají za tento účel důležitý, protože poslanci rozvinuli a rozpracovali jisté ideje, za kterými stojí. V posledních letech jsme do takovýchto projektů vynaložili asi 11 miliard eur. Což samozřejmě také i souvisí s činností lobbystů v oblasti technologického ruchu, kteří jsou v poslední době velice efektivní. A jak říkám, my jako výbor jsme pracovali velmi dobře, prosazovali jsme naše priority. A nyní nemáme vůbec žádný přehled o tom, co se s těmi penězi, které jsme my uvolnili, děje. Pokud se bude takto postupovat dál, tak my politici ztratíme veškerý entuziasmus, veškerou odvahu. A úředníci Evropské komise, kteří nejsou volenými zástupci lidu, nejsou volenými politiky, neboť zvolení politikové skládají určitě svým občanům, svým poli- voličům, což v případě komise není tomu tak. To jsou úředníci, kteří pracují jakožto úředníci v Evropské komisi a oni používají tyto prostředky, aniž, aniž by uh, aniž by nás informovali o tom, na jaké účely ty peníze vynaložili. Jaké to byly akce nebo semináře, nevím. Halo, Karata a Anna. Vedení jednotku, ke které mám velice dobré osobní vztahy, oni nám pomáhají, spolupracují s námi. Ovšem, zde se jedná o všeobecný problém, o systémový problém. Pokaždé, když o tom hovoříme, tak eh, oni, Evropská komise nám odpoví, že ona není povinná nám skládat účty. A že nás poslance nemusí zapojovat do informací o těchto programech, na kterých my jsme ovšem tolik pracovali. Kolegové mi mohou potvrdit, že to takto skutečně probíhá. Prosím o následující věc. V zájmu dobré práce Evropského parlamentu bychom měli po každé si vyžádat informace od komise, tak aby nám přesně řekla, co s těmi penízi dělá. Musí nám skládat účty. Tak, aby lidé, poslanci, kteří vlastně přišli s těmi myšlenkami, s těmi nápady na tyto projekty, věděli, jak se projekty uskutečňují. Eh, jedna problematika. Eh, předmětem našeho náhodu byly východepští mladí lidé bez práce. Šlo nám o financování a eh, školicího programu pro ně, aby se mohli například zapojit i do práce v oblasti cestovního ruchu. Víte, že trh práce na východě Evropy je jiný než eh, například v Londýně nebo v západní Evropě. My jsme na to prostředky získali a pak po půl roce jsem viděl, že tento program probíhá pod zcela jiným názvem a že tam jaksi, abych to tak řekl, vyhrálo určité konsorcium, které implementuje ten projekt, ale toto konsorcium nemělo vůbec nic dočinění s východem Evropy, i když to byl právě východ Evropy, to byl ten smysl, ten účel té iniciativy. Děkuji vám. Děkuji, mm, pane Ojhali, za vaše připomínky, vaši podporu. Je potřeba, abychom také my jako Evropský parlament věděli, kam jdou tyto prostředky. Je to otázka transparentnosti eh, eh, těch projektů reálné. Já mám tři otázky. Například je tady pilotní projekt na ty eh, na chometry. Mě by, mě, já bych řekla, že tady máme skutečný mm, skutečné spoždění, protože ta studie skončí, když už eh, mm, probíhá zpráva o vlastní, vlastní iniciativy. Jaká, jakou metodu budeme používat, e, se nestalo, že těch 300 tisíc euro na tachometry je zastaralý projekt, že už máme e, výsledky, e, takže je zbytečné dávat eh, tyto stovky tisíc euro na mm, tento typ studií. Další otázka. Všechny projekty, které jste eh, tady uvedla, jak zajistit, aby mm, příště mm, jeden příklad je eh, městská doprava, tak jak zajistit, aby se to nějak konkrétně projevilo? Děláme e, pilotní projekty, jsou to skutečná řešení, jak zajistit, aby e, se to stalo veřejnou politikou do budoucna, abychom nedělali jenom malé projekty, e, které, u kterých už po příštích letech neuslyšíme. Vrátím se k paní eh, Borkland, aby odpověděla na všechny tyto otázky a velice rychle dám slovo komisi k cestovnímu ruchu. Máte slovo. Děkuji. Velice stručně. Několik slov, abych odpověděla k těm bezpečným parkovištím pro těžká vozidla. Eh, tady máme Eh, konkrétní projekty, kterých jsme již mluvili, jak zajistíme, aby bezpečná parkovací místa byla k dispozici, jaké pobídky potřebujeme zavést a kde by měla být a kolik bychom jich potřebovali, abychom splnili ty, tu poptávku a jaký je vhodný rámec pobítek. Takže to je taková takové zmapování eh, toho, co je třeba dělat v tom pilotním projektu. Také to doplňuje eh, tu část ohledně financování. Eh, podle tohoto programu již máme závazky do hlavních sítí, abychom mohli financovat bezpečná parkovací místa na nějakých každých 100 kilometrech takže to již existuje a členské státy to mohou využít, aby mohly budovat tuto nutnou síť, kterou potřebujeme na splnění tohoto požadavku. Co se týče životnosti elektrických vozidel bio, na biopaliva a podobně, to budu muset předat expertům v našem DG. My bychom vás informovali bilaterálně. Co se týče eh, Single European Sky, otázka, zda budeme brát v úvahu hm, závěry účetního dvora. Tyto pilotní projekty jsou konstruovány tak, eh, že staví na všech nutných hm, informacích a důkazech, které existují. Hm, potřebě investovat, ano, tento um, pilotní projekt je velice aktuální, no, umožní nám hledat nutné důkazy a klíčové úvahy, které potřebujeme. E, to, myslím, vysílá již signál e, o potřebě investovat do této oblasti. Pak je tady otázka toho, co se stane, když budou ty e, studie uzavřeny. To je dobrá otázka, tady se praxe liší Ehm, mm, v řadě projektů se parlament účastní už příprav, mocí workshopů, interakcí a podobně. My stílíme tyto studie po jejich dokončení. Komise mm, je k dispozici, aby věděli, jak můžeme dále prezentovat tuto studii. To je součástí um, mm, odpovědnosti a um, z mé strany my um, mm, jsme tedy eh, komise, která staví na důkazech a eh, toto přináší relevantní data, analýzy a analý, eh, závěry, které pak používáme v našich úvahách a dáváme to pak na stůl pro diskuse mezi institucemi. Co se týče eh, chování řidičů v automatick, při automatickém řízení, eh, pro, eh, tady začínáme a rozhodnutí o financování bude přijato v krátké době. Co se týče tachometru, no, je, bereme v úvahu ten, to spoždění. E, to, je, eh, to, to jsou návrhy eh, z roku 2018, takže to samozřejmě bereme v úvahu, chceme eh, to analyzovat a posuzovat, bereme to v úvahu. Myslím, že už jsem odpověděla na otázku odpovědnosti a jak si dále vyměňovat výsledky těchto pilotních projektů. Děkuji. Děkuji za všechny vaše odpovědi. Nyní dám slovo vašemu kolegovi, který se zabývá cestovním ruchem, paní Ana Atana Supulu. Máte slovo. Děkuji, ta výslovnost je vý... dokonalá. Mm, vážení eh, členové výboru, možná paní předsedkyně, děkujeme za možnost prezentovat přehled implementace eh, pilotního projektu a přípravních akcí a omlouvám se, že eh, vzhledem k pokroku eh, pořadu jednání jsme tady nebyli na začátek. Naše informace doplňuje písemné informace, které parlament dostává od komise v kontextu E, výroční průběžné zprávy o pilotních projektech a případných akcích a pracovní dokument e, k návrhu rozpočtu příští rok. E, takže na základě těchto informací budeme stručně informovat o výsledcích akcích, kde jsme implementovali pilotní projekty a přípravné akce. Na období 2015 až 2018 eh, komise implementuje tři projekty, pilotní projekty a eh, PA za 11,1 milionů euro. My chceme poděkovat parlamentu za návrh těchto projektů a jejich zájem o podporu eh, sektoru cestovního ruchu. Dovolte, abych začala prvním pilotním projektem, posilování kvalitních projektů v sektoru eh, cestovního ruchu v Evropě. Bylo to navrženo v eh, roce 2016 eh, a bylo na to alokováno 500 tisíc euro. tento projekt se zaměřuje na kariéry v turismu a pomoc získání vzdělání pro profesionály v tomto oboru. Eh, Defibrek definoval eh, nedostatek mm, znalostí a dovedností, zaměřoval se na šest podsektorů, eh, ubytování, gastronomie, řízení destinací, digitální služby, inovace. Projekt se zaměřoval na osm členských států, ale výsledky lze aplikovat všude a doufáme, že díky metodologii tohoto projektu Eh, uvidíme ten eh, prospěch, který eh, z toho budou mít členské státy. Klíčové závěry tohoto projektu komunikační a propagační materiál, videa, letáky, platforma s balíčky pro uchazeče o zaměstnání i pro malé a střední podniky, dva toolboxy, jedna kariérní cesty a druhá evropské nástroje pro sektor turistiky, potom um, ehm, roadshow, eh, workshopy s o zaměstnaní, šest workshopů s eh, malými středními podniky s cílem definovat neexistující kompetence a další potřeby sektoru při uh, šíření informací o kariéře v turismu. Tento projekt Ehm, se dotýká 500 tisíc ehm, aktérů zainteresovaných. Poslanci se dozvědí více o těchto pilotních projektech 2. dubna, až lídr projektu bude prezentovat svůj projekt v Evropském parlamentu. Také je tady spojení co se týče pokračování politiky mezi cíly a výsledky projektu a blueprint eh, sektorální spolupráce v turismu, projekt v rámci Erasmus Plus s cílem definovat nedostatkové eh, kompetence eh, v oblasti turismu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Chci zhrnout výsledky přípravných akcí kulturně eh, zaměřené mm, cestovní, turistické projekty. Ten, tato přípravná akce se implementovala ve dvou fázích celkovým rozpočtem 3 miliony euro. Umožnila nám posilovat naši spolupráci s UNESCO s e, pomocí vývoje prvních e, kulturních cest transevropských, kde bylo 44 takzvaných ikonických, méně známých UNESCO eh, pam, pam, památek. Eh, je to romantická Evropa, královská Evropa, antická Evropa a podzemní Evropa. Propagace těchto čtyř cest již začala ve spolupráci s National Geographic a bude pokračovat ve fázi dvě přípravné akce, která začala v červnu eh, letošního roku a bude probíhat 18 měsíců. Dosavadní výsledky je budování kapacit na podporu těchto cest, jak co se týče nástrojů na kapacity a workshopy, mobilní optimalizované webové platformy, kde se propagují tyto cesty a cílené propagační aktivity ve spolupráci s National Geographic, jak již jsem uvedla. Naší snahou je propagovat tyto cesty dál během roku 2018 a 2019, abychom zvýšili jejich viditelnost se zaměřením na vzdálnější zdrojové trhy, jako je Čína. Mm, rok 2018 je rok eh, turismu, mm, spolupráce s Čínou také eh, chci ukázat výsledky této ehm, přípravné akce v kontextu různých mm, možností propagace ehm, mm, roku cestovního ruchu EU Čína, ale Evropský rok kulturního dědictví mm, a také nová iniciativa, kterou implementujeme společně s Evropskou cestovní komisí a který vysvětlím později. Kromě propagační činnosti ve vztahu e, s těmto čtyřem cestám je i naším cílem usnadnit spolupráci mezi mm, lokální komunitou a e, destinacemi a jejich řízením s cílem e, udržitelné zprávy památek a především UNESCO. Hmm. Eh, památek. Dovolte, abych se nyní věnovala jinému pilotnímu projektu, eh, který eh, se týká světového turismu, který byl poprvé odhlasovan v rozpočtu 2015. Původně na to šlo 700 tisíc euro a parlament žádal jeho pokračování s dodatečným rozpočtem 1,5 milionu první fázi s omezeným rozpočtem bylo rozhodnuto se zaměřit na tři aspekty. E, možnosti setkávání mezi evropskými a čínskými podniky v cestovním ruchu, profily čínských e, cestujících, čínských turistů a připravovat podniky na to, aby byly připraveni na Čínu. Cílem těchto pilotního projektu bylo, mm, byl v souladu s širšími cíly mm, turistického roku EU Čína, což je taková vlajková loď pro letošní rok. Během tohoto pilotního projektu jsme um, um, vypracovali zprávy, k, um, jsou na různých um, stránkách, které jsou tomu věnované, webináry, workshopy, v jeden v Šanghaji, v Číně a řada dalších um, seznamovacích cest pro čínské operátory. My chceme samozřejmě navazovat na výsledky těchto pilotních projektů vzhledem k implementaci přípravných akcí, tedy se bude hlasovat um, v rozpočtu na rok 2018. S tímto samozřejmě souvisí dva pilotní projekty navrhované parlamentem. Destinaci Evropa, jak propagovat Evropu jako přední destinaci. Na to máme rozpočet 1,5 milionu euro, abychom mohli tento rozpočet, který jsme dostali, tak abychom ho nejlépe využili, co nejlépe využili, tak máme úspory z rozsahu Máme, doplnili jsme ho rozpočtem z kosma a dalšími prostředky eh, mm, z Evropského námořního fondu. Tento kumulovaný rozpočet nám umožnil vytvořit společnou platformu propagační destinace Evropy, kterou implementuje Evropská cestovní komise. Která, tato platforma zajišťuje marketingové aktivity, E, pro trhy třetích zemí, pro společná privátní a veřejná partnerství. Cílem je přivést dohromady organizátory, regiony i soukromé společnosti. Doufáme, že budeme dále navazovat na výsledky těchto přípravných akců díky implementaci přípravné akce, kterou, které nás vyzval parlament, je kultura Evropa, propagace kulturního dědictví Evropy. Na závěr chci zmínit eh, přípravnou akci Evropské hlavní město eh, Smart Turismu. Eh, přípravná akce začala v lednu a se stává z výběru dvou měst, jako evropská hlavní města chytrého turismu, smart turismu v roce 2019 a další dvou hlavních měst v roce 2020. Ta myšlenka je samozřejmě uznat nebo ocenit úsilí eh, v některých měst o smart turismus, to znamená dostupnost, udržitelnost, digitální nástroje, kulturní dědictví i kreativní průmysl. My si ceníme aktivní účasti mm, parlamentu v implementaci této přípravné akce. Doufáme, že Evropský parlament eh, se bude účastnit eh, v porotě, která bude volit ty eh, hlavní města a také uděl, předávání ceny mm, slavnostní v tomto roce. Snažíme se co nejefektivněji implementovat akce, které nám svěřil parlament. Sdílíme společný cíl podpory konkurenceschopnosti evropské turismu, eh, propagaci Evropy jako přední destinace a doufáme, že vaše další podpora mm, při dosahování našeho cíle bude k dispozici v současnosti i v dlouhodobějším horizontu. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci, ale musím říci, že pro nás je to velice složité vlastně sledovat, co říkáte bez PowerPointové prezentace, zejména eh, ve srovnání s tím, co tady měla paní Broklan eh, pro dopravu, prostě tam byl vždycky obrázek s pilotním projektem, s popisem, s částkou, s jasnými řádky. Tady ta vaše prezentace, omlouvám se, že to tak říkám, ale bylo to dosti komplikované, ne, ne, nejsou k tomu slajdy, občas se v tom ztrácíme, takže e, Příště, až budeme tedy mluvit o těch pilotních projektech, prosím, pošlete na sekretariát e, nějakou prezentaci, abychom se tady mohli promítat. Já vám pak dám slovo, zeptám se kolegu, zda mají nějaké dotazy k cestovnímu rochu. Pan uhájili pan Van den Kamp, paní Ayala Sender, takže máte uh, slovo. Pan Van den Kamp. <clears throat> Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom jeden stručný komentář. Nebo je to spíše otázka. Z specialisté EPP na cestovní ruch tady nejsou, takže já vlastně eh, jen tak improvizovaně zareaguji. Měli jsme zajímavou diskusi o cestovním ruchu v souvislosti s Čínou a já jsem tehdy položil otázku ohledně reciprocity. Mě zaráží, že čínský průmysl cestovního ruchu je vždy připraven přijít do Evropy ale v rámci tohoto projektu můžeme také věnovat eh, pozornost reciprocitě, kdy evropské firmy, průvodci by jezdili do Číny a působili tam. Chtěl bych tedy poděkovat komisi za podrobné informace. Děkuji, pane van de Kampe, za vaše rychlé vystoupení. Paní Ayala Sender má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já jsem podobně, jako jsme se ptali eh, kolegyně z DG Move, chtěla bych se zeptat, jak to dopadlo s některými iniciativami a pilotními projekty. Konkrétně mě zajímá, bylo to přípravné opatření eh, před třemi roky komise to nazývala iniciativa Calypso a týkalo se to nabídky cestovního ruchu pro všechny, e, včetně rodin, e, seniorů, lidí, e, kteří mají problémy vlastně pořídit si dovolenou jak v rámci takového blahobytu. A pak už jsme vlastně o tom nic neslyšeli, Vzhledem k velké hospodářské a sociální krizi jsme viděli, že jeden z nejvýznamnějších příznaků bylo to, že utrpěla střední třída a také tedy pracovní, eh, pracující třída eh, a vlastně dovolená dříve byla takovým sociálním výdobytkem, eh, o který Přišly Je to vlastně takový první ukazatel eh, vedle nezaměstnanosti, eh, že tito lidé prostě vlastně přišli o něco, eh, čeho se aktivně účastnili. A mě by zajímalo, zda komise nějak navázala na toto přípravné opatření. Bylo to tedy přípravné opatření, čeho se dosáhlo, protože vlastně to opatření tady bylo přípravné, eh, mělo to asi být na nějakou větší akci nebo nějaký projekt, takže by mě zajímalo, zda jsou o tom nějaké novinky. Děkuji. Děkuji paní Ayala Sender a pan O'Reilly, prosím, máte slovo. La commission, et la commission aura deux minutes. Otázka na komisi a komise bude mít dvě minuty na odpověď. Eh, köszönöm szépen Annának mondom, mert nem hallotta az előző okfejtésemet. Mám otázku na Ano. Nebyla zde, když jsem vystupoval před jistou chvílí. Začali jsme hovořit o tomto tématu dříve, než bylo naplánováno. Poskytnu Aně text toho, co jsem přednesl V zásadě šlo o skutečnost, že peníze, eh, na kterých máme velkou zásluhu, se potom utrácí za různé akce, konference, semináře. V situaci, kdy my chceme, aby se z těchto peněz dělala politika pro Evropu, to není vina jednotlivých poslanců nebo úředníků komise. To je špatně nastavený systém. Eh, proto navrhuji, aby se koordinátoři ujali tohoto tématu a měli bychom se obrátit na komisi také na pana předsedu komise, pana Junkera, a zeptat se jich, jak přesně nakládají s těmito finančními prostředky, kam ty peníze jdou. Není to nějaká záležitost sociálních demokratů, nezabýváme se tím, protože jsme sociální demokraté, či ne. Jde nám o to, aby všichni koordinátoři eh, zahájili iniciativu, která se bude věnovat tomuto tématu. A opakuji, není, není to vina nějakých služeb či komise, je to systémový problém a nedopustím, aby se takto postupovalo i nadále. Děkuji, pane Uhejli. Myslím, že na eh, příštím jednání koordinátorů opravdu budeme mít nabitý program, ale teď dám tedy slovo paní Aně Atanasopulu, aby zareagovala na otázky kolegů. Máte na to dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o reciprocitu eh, akcí s Čínou, já jsem zmínila dvě významné akce pro firmu. Vlastně eh, jedna se, akce se konala v Šanghaji, jedna v Londýně. A v rámci roku, eh, cestovního roku mezi EU a Čínou v roce 2018 vlastně děláme akce pro podniky v Berlíně, v Šanghaji, v Pekingu a v Makau. Takže opravdu jsme citliví na tu reciprocitu a snažíme se vytvářet příležitosti na obou stranách. Já dám slovo kolegovi nebo kolegyni ohledně eh, té iniciativy Calypso. A ještě předtím chci říci, že jsme posílali PowerPointovou prezentaci se seznam přípravných eh, eh, opatření a pilotních projektů. Možná se to někde asi ztratilo. No a v té prezentaci to možná nebylo jasné, ale ještě to chci zopakovat. My se snažíme výsledky těchto projektů propojit s probíhajícími politikami na evropské úrovni, ať už se jedná o dovednosti v cestovním ruchu, o podporu Evropy jako hlavní destinace nebo o podporu kulturního cestovního ruchu. To je jenom pár příkladů. A dám slovo kolegyni. Paní Ayala Sender, já vím, že vás velice zajímá toto konkrétní přípravné opatření a my jsme pokračovali po ukončení přípravného opatření. Existuje akční plán, který byl navržen s pomocí odborníků na toto odvětví, o to se s vámi můžeme podělit. A ve spolupráci s DG Connect eh, jsme na tom spolupracovali s, ohla, s, otáz, s ohledem na otázku aktivního stárnutí, abychom zajistili synergii. Také jsme zdůrazňovali výzvu k předkládání projektů v Kosme, kde také je možné diverzifikovat cestovní stavní tak, aby byl inkluzivní i pro lidi z nízkopříjmových skupin, pro seniory nebo naopak pro mladé. A také si uvědomujeme problém sezónnosti, protože víme, že to je jedna z největších výzev eh, tohoto odvětví. Děkuji, dámy, za tato upřesnění. Doufám, že se uvidíme brzy s dalšími informacemi, protože otázka cestovního ruchu je důležitou otázkou pro náš výbor. Pan Van den Kamp, máte něco do různého? Ne? Takže vám mohu oznámit, že příští schůze se koná v pondělí 19. března od 15 hodin. Těším se na vás a přeji vám hezký týden v tomto parlamentu. Děkuji vám všem a hezký týden.